Guten Morgen. Herzlich willkommen zur Dobré ráno, všechny vás vítám na dnešním zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jde o udělení absolutoria za rok 2013. Eh, jsem velmi ráda, že dnes za námi přišel pan Algerdas Šemeta, zodpovědný komisař. Předpokládám, že dnes už je to v této funkci eh, naposled, ale přesto vám mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišel. Eh, také za námi přišel eh, eh, zástupce účetního, Evropského účetního dvora Lazaros Lazaru. Jak jste si možná dočetli v, ve zprávách našeho výboru, Cont News, toto zasedání bude vysíláno také na web streaming. K, Teď k bodu 3. Eh, máme ke schválení zápis ze schůze konané 8. září a 22. až 23. září. Pokud nemáte nějaké připomínky, ehm, do konce tohoto zasedání bude to schváleno tak, jak to je. Zhrnutí doporučení, zasedání koordinátorů z 8. a 23. září. To je přiloženo k zápisům a předpokládáme tedy také, že budou takto přijaty. Tím se tedy dostáváme hned k tomu bodu 4, udělení absolutoria. Vítám tedy ještě jednou eh, pana eh, Algeda Sešemetu a také eh, příslušného člena Evropského účetního dvora, také Eh, paní Calvinio, generální ředitelka za rozpočet. Dnes je u nás poprvé, takže mm, vás zde mnohokrát vítáme a těší nás, že jste mezi nás přišla. Eh, Doufám, že i v budoucnu v, s tím novým portfoliem paní komisařky eh, budeme mít hodně společné práce. Takže k samotnému bodu. Takže máme shrnovací zprávu za rok 2013, výroční zprávu Inen Reviso za rok 2013 a zprávu o ochraně finančních zprávu o ochraně rozpočtu EU do, do konce roku 2013. Takže eh, všechny tyto zprávy máme tady k dispozici a můžeme začít rozpravu. Pan komisaři, prosím. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Pan Lazaru, eh, vážení členové, poslanci a poslankyně, eh, děkuji vám za tuto společnou rozpravu, která mi poskytne příležitost, abych vám eh, prezentoval zprávu o komise která nepochybně je výsledkem naší dobré spolupráce. Takže nejprve jde o opatření a činnosti, které eh, se vyvíjejí s žádostí parlamentu a rady v roce 2012 eh, v průběhu udělování absolutoria. Potom jde tedy o ochranu eh, evropského rozpočtu, který připravujeme po, po druhé tuto zprávu na základě vaší žádosti, potom v rámci absolutoria 2011, potom výroční zpráva orgánu příslušného pro absolutoria absolutoria, to bylo v roce 20, eh, za rok 2013. A potom také shrnutí výsledku řídící činnosti komise za rok 2013, to je, vychází z finančních regulací, z finančního nařízení. Takže nejprve ta zpráva follow-up report. To je tedy opatření následující po udělení absolutoria. Tam šlo tedy o nejdůležitější žádosti Evropského parlamentu a rady. A dva dokumenty, které obsahují konkrétní detaily, takže nejprve se zaměřím na pokrok těch um, eh, položek, o kterých už jsme hovořili. Tedy eh, nejprve šlo o povinné závazky, eh, a žádost byla taková, abychom poskytli na základě výhrad eh, generálního ředitele. Minulý, minulé pondělí jste se s nimi setkali, byli jste informováni o jejich aktivitách, o jejich činnostech, o změnách, které už byly zavedeny ve výročních eh, eh, zprávách o aktivitách. Takže Eh, potom jde o aktiv eh, předělené pravomoci eh, až do roku 2012, přenesené pravomoci, pardon, od roku 2014. Potom je takzvaný mechanismus pro odložení v článku 41 finančního nařízení, tedy nařízení 41 1306, tam šlo o e, zemědělství a o vážné nedostatky v členských státech. Už jsou tam opatření, jako například e, odebírání vzorků auditu, kde jsou identifikována místa vysokého rizika, kde tedy potom dochází k vysoké intenzitě auditu na místě. Potom jde o ochranu e, evropského rozpočtu ve spolupráci s členskými státy. Potom implementace akčního plánu v, v souvislosti s identifikačním plánem v český, v identif, s, identifika, s identifikačním programem v českých státech. Tam zase máte výroční zprávu, ale samozřejmě i členské státy musí vyhodnocovat kvalitu svých systémů sami. Uh, a musí si také stanovit nějaké, eh, pokud naleznou jakákoliv slabá místka, co se týče auditní strategie, která je potřeba, aby vyvinuli eh, DG Agri, Regio a Employment. To ještě vysvětlím později, jak, jak to konkrétně bude vypadat. Komise už postupovala eh, spolu s členskými státy, jejich orgány, tak aby byly lépe uplatňována pravidla. Eh, existují tady detailní pravidla v těch aktech přenesené pravomoci, eh, například pro finanční opravy, aby fungovaly co nejefektivněji, abychom našli bychom měli tedy jasná kritéria pro hledání vážných nedostatků a pro finanční opravy. Eh, tyto akty také stanovují, jak se, do jaké míry se to bude opravovat plošně tam jde tedy o závažné nedostatky v evropském rozpočtu. Komise už také postupuje eh, v tom smyslu, aby nastavila co nejlepší kontroly až do roku 2020 a pro nastavení nové posílené auditní strategie pro eh, kohezní politiku a zemědělství. Potom ta vodítka pro audity e, jsou v rámci auditní strategie komise do roku 2020, kterou, které, kterou brzy dostanete i zde v Evropském parlamentu. E, zodpovědná e, generální ředitelství tedy i nadále monitorují auditní práci a pokrok, ke kterému došlo. Už tři minulé roky DG Employment nalezla míru chybnosti Eh, která odpovídá tomu, kterou předpověděl eh, Evropský účetní dvůr, co se týče víceleté auditní strategie, která byla předložena v březnu 2014. Ten program bude revidován eh, periodicky, tak aby bylo vidět, jak dochází tedy k implementování reformy společné zemědělské politiky a také, jak to vypadá s novou prací certifikačních orgánů klíčové ukazatele, které se týkají eh, rizik eh, zem, eh, zeměpisné polohy a tak dále, to tam je všechno začleněno. Jde tedy o to, abychom uplatňovali všechna potřebná ustanovení, která mají chránit evropský rozpočet a také, aby se zkrátilo období pro provádění čistých finančních oprav. A Všechno je tedy potřeba finalizovat do 24 měsíců po proběhnutí auditu, takže celý ten postup bude probíhat eh, maximálně dva roky jako takový. Eh, co se týče přerušení odkladů, eh, návratů a tak dále. To všechno bude v komunikaci o ochraně evropského eh, rozpočtu, který vám odprezentuji ještě o něco později dnes. Další zpráva bude vypracována tak, aby poskytla analýzu o tom, jak nová preventivní a korektivní opatření jsou implementována v období mezi lety 2014 a 2020. Potom zase proběhne jakási analýza mezer pro relevantní eh, legislativu a potom eh, ten, finanč, ten konečný výsledek eh, bude zase identifikovat ta potenciální rizika. Takže já věřím tomu, že spolu s mým dopisem, který jsem zasílal v březnu tohoto roku, zpráva o absolutu za rok 2012 ukazuje, že tam, kde nebyla nastavena eh, dostatečná ustanovení, eh, proběhla opatření, abychom identifikovali slabá místa a napravili to. Samozřejmě je potřeba stále ještě implementovat určité věci, jako například ten mechanismus finančních oprav, ale já věřím tomu, že dnes už máme mnohem lepší kontrolní rámec, který jistě zlepší způsob, jak implementujeme evropský rozpočet. Takže Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní vám představím to sdělení komise o evropském rozpočtu. My poskytujeme nejvyšší prioritu tomu, abychom zajistili, že evropský rozpočet je dobře spravován, dobře implementován. Samozřejmě vždycky dojde k nějakým eh, problémům, k nějakým chybám, když se eh, miliardy eur rozdělují tolika příjemcům korektivní opatření, opravná opatření, většinou tedy následují v roce, který následuje potom, kdy proběhly platby a to je tedy potřeba, abychom eh, to vnímali v perspektivě eh, výroční eh, míry chyb, kterou předpovídá Evropský účetní dvůr. Také bych rád poskytl přehled organizačních opatření, které už jsou nastaveny. Tam eh, už vidíme opravdu hmatatelné výsledky. Eh, nové prvky, které tam naleznete, jsou následující. Jsou tam například, je tam například více detailů o eh, peticích, ta už to není doplněno komisním pracovním dokumentem. Ty čisté finanční opravy jsou tam začleněny poprvé tento rok Eh, nová opatření, která eh, jsme zavedli, která byla přijata pro rok 2013 až 2020 eh, víceletého finančního rámce. Tam se také platí tedy ta pravidla pro přerušení odklady v oblasti zemědělství, potom co se týče předchozího oblasti v oblasti koheze a budoucí používání těch finančních oprav. Jaká je jakási klíčová zpráva v tom sdělení? To bych mohl zhrnout asi takto. Preventivní opatření i nadále vykazují dobré výsledky, například v zemědělství 284 eh, milionů e- eur vlastních oprav v roce 2013 před platbami eh, do eh, příjemcům. Dále miliardy eur eh, v rámci um, kohezní politiky v roce 2013 proběhly v rámci těch přerušení. Eh, potom jsme měli asi 3,4 miliard euro, což je asi něco přes 2% eh, rozpočtových pladeb. Co se tedy týče návratu a finančních oprav, tam je stálý trend, který ukazuje asi 2,8 miliard euro ročně celkové množství těch finančních oprav v prvním pilíři zemědělství v, na základě rozhodnutí 1990, eh, které končí v roce 2013, je 9,9 eh, miliard euro. To je asi 5 všech plateb evropského rozpočtu, eh, které proběhly v tomto období. Finanční opravy pro kohezi, to už je tedy v závěrečné fázi, tam je celé 8,8 miliard euro, to odpovídá 4,5 celkových příspěvků. V roce 2013 asi 40 oprav eh, zajistili, že eh, ty běžné výdaje v českých státech byly nahrazeny novými výdaje, takže ukázalo se, že tedy jakékoliv nelegální výdaje byly nahrazeny novými výdaji a už existuje nová politika, která bude implementována na ochranu evropských finančních zájmů. Tam jde tedy o to, že, ten, eh, že všechno to je velmi komplexní a na základě toho tedy komise je ochotná eh, s vaším výborem o tom všem diskutovat a poskytnout další vysvětlení během tohoto procesu udělení absolutoria. Eh, na závěr mohu říci, že máme nastavená korekty opravná a ochranná opatření abychom zajistili, že vyloučíme jakékoliv nelegální výdaje. E, finanční dopad všech těchto opatření v období pěti let můžeme očekávat jako adekvátní pro ochranu evropského rozpočtu a určitě to bude i e, nákladově výhodné. Nyní bych vám rád představil naši souhrnou zprávu za rok 2013. Ta souhrná zpráva je eh, významný eh, dokument z odpovědnosti, kde komise tedy přebírá zodpovědnost za dosažení cílů, ale také prezentuje, jaký, k jakému pokroku došlo a eh, představuje také akční plány pro finanční kontrolu. Takže zhrnutí výsledku řídící činnosti komise za rok 2013 ukazuje naše výsledky, ale také slabá místa, která jsme našli, tam šlo asi o 21 výhrad ze stran eh, generálních ředitelů. A vyšlo, vze, vzešlo to také z výročních zpráv. Tahle ta souhrná zpráva mm, poskytuje zprávy různým zainteresovaným stranám, eh, na, na komisi i partnerům. Je tam také stanovisko interního auditora komise, což je jistě e, ceným, cený zdroj informací pro tuto zprávu. Je tam i detailní zpráva o nejdůležitějších prvcích, které potom ještě rozpracováváme v té souhrné zprávě. Ještě se potom brzy vrátím k výsledkům vnitřního auditu, až budu představovat tu zprávu e, auditu. Jde tedy o poskytnutí eh, pozitivního ujištění eh, v tom smyslu, že dochází k zdravému finančnímu eh, řízení a že celý kontrolní, systém kontrolních postupů je dobře nastaven a zajišťuje zákonnost všech kroků Počet, počet výhrad poklesl oproti předchozímu roku z 29 na 21. Tady určitě nejde eh, o to, že bychom viděli eh, nějaké větší problémy v finanční správě ze strany institucí. Tady šlo například o žádost eh, parlamentu, aby, abychom se zaměřili konkrétně na některé otázky. Takže poprvé teď překládáme svá vlastní čísla pro eh, množství, pro čísla, kde jsou rizika. Na rok 2013 ta ohrožená část byla 2,8 To je politicky relevantní, protože to lze monitorovat a sporovnávat s korektivní kapacitou společnosti chránit rozpočet před výdaji, eh, které eh, byly důsledkem porušení práva. V té souhrné zprávě se chci zaměřit na následující. Za prvé, naše systémy vykazování eh, ukazují, že schopnost eh, pravidelně podávat zprávy je velmi důležitá a že je třeba zlepšení v oblasti peer reviews eh, a návrhu, výročních návrhů aktivit což je efektivní platforma pro sdílení názorů a eh, ohledně horizontálních otázek a řešení interních slabin. Procedurální slabiny a harmonizace hlavních kritérií je zásadní pro lepší koherenci a transparentnost výročních e, výkazů. Dále v oblasti e, pravidel pro výkazy je nutné zjednodušit náklady a zjednodušit pravidla pro nárok na platby. Komise bude dále poskytovat pokyny národním orgánům, aby se zlepšily pravidla eligibility na národní úrovni. Interně komise i nadále bude zjednodušovat standardy interní kontroly, aby byly efektivnější a účinnější. Za třetí v oblasti pozastavování pladeb a finančních korekcí komise vyzývá členské státy, aby posílili kontrolní opatření před certifikací výdajů. Dále komise vyzývá své služby, aby přerušila ehm, platby a pozastavila je, jakmile nastanou e, příslušné, vzniknou příslušné podmínky. Co se týče finančních korekcí, Komise získává zpátky neprávem vyplacené částky, jak je zřejmé z poslední zprávy. V letošní souhrné zprávě komise eh, bere na vědomí dosažených úspěchů a zlepšení ve systému vykazování. Naše služby mají prohloubit a více zaměřit informace o výkonu na základě skutečných pokrok a posílit tyto zprávy e, s cílem zvýšit efektivitu a účinnost finančních i nefinančních aktivit. Vážení poslanci, já jsem vám e, upozornil na řadu konkrétních návrhů, které mají představovat nutná zlepšení e, oblasti řízení a která mají doplňovat úsilí z minulých let na zlepšení zprávy evropských fondů, které již přinesly ovoce. Nyní se chci stručně věnovat výroční zprávě týkající se um, výsledků auditu a kroků k implementaci. V roce 2003 interní audit začal implementovat strategický plán auditu na rok 2013 až 15. Strategie předpokládá zaměření na eh, audit výsledků a mm, to představuje snahu komise přejít k efektivní auditní kultuře. Několik příkladů. Za prvé, interní audit zkoumal efektivitu řízení lidských strojů v generálních ředitelstvích, kde, kterých se týkali finanč, zabývali finančními reakcemi na finanční eh, krizi, DG Marta Kont. Tyto služby eh, prokázaly velice velkou, vysokou připravenost reagovat na tyto výzvy, což jim umožnilo eh, sledovat své politické i provozní cíle. Ovšem do v různé míře stále musí zlepšovat názory, e, nástroje na řízení lidských zdrojů. Například bylo doporučeno dále zlepšovat výroční plán lidských zdrojů na základě kvalitativního a kvantitativního hodnocení potřeb. Kromě toho by generální ředitelství měla implementovat nástroje na hodnocení pracovní zátěže pr- svých zaměstnanců. Dále interní audit zkoumal systémy pro monitoring a hodnocení přidané hodnoty, která je generována jednotlivými aktivitami. Snaha o e, zlepšení e, auditu v jednotlivých generálních ředitelství a měření jednotlivých systémů, například DG Implement a DG Regio. Um, interní audit doporučil lepší Eh, využívání stávajících nástrojů a strategické plánování, plán managementu výroční zprávy o aktivitě s cílem zajistit plnění specifických cílů při vykazování dosaženého pokroku. Za třetí, auditní služba doporučila strategii pro hodnocení spolehlivosti eh, hodnocení výsledků členských států. Ale větší zaměření na výsledky neznamená, že interní audit um, již nesleduje cíle v oblasti compliance, dodržování pravidel. Především se to týká kalkulací eh, reziduální chybovosti ve výročních zprávách. Tato informace je mm, klíčová pro podporu schvalujících úředníků při eh, deklaraci při prohlášení spolehlivosti. Spolehlivosti zlepšení v roce 2013. Jsou, jsou tam také uvedeny a DG Agri provedla celkovou revizi mm, ve snaze ehm, dosáhnout, jejich, dosáhnout své, svých eh, příslušných výkazů. Je důležité zdůraznit, že ve všech případech tyto služby vytvořily akční plány, které řeší identifikovaná rizika. Tyto plány jsou dále sledovány in, službami interního sauditu. To ukazuje, jak může interní audit pomoct fungování eh, organizace. Pokud máte nějaké další otázky týkající se aktivit interního auditu, ehm, tedy Tavern, který je hlavním auditorem, komise je tady a eh, poskytne vám informace, které Eh, budete požadovat. Na závěr tohoto mandátu eh, chci říci, že jsem rád, že se mi měl příležitost eh, dokončit mm, ten svá, ve spolupráci s vámi proces udělování absolutoria mm, a že byla vytvořena, vytvořen pevný základ pro dobrý finanční management evropského rozpočtu. Jsem vám k dispozici pro další dotazy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři, za tuto tyto zprávy, to je hodně práce, to znamená hodně práce tyto zprávy a e, to chceme výslovně říci, že e, skutečně e, situace se v posledních letech výrazně zlepšila. Já bych o tom ráda mluvila odděleně, protože to míchat dohromady by bylo k ničemu. Ovšem chci se vyhnout dojmu, že, to, že bych o tom sama rozhodovala, ale domnívám se, že by bylo um, dobré začít tím absolutoriem a proto vzhledem k tomu, že Markus Pieper je tady a žádal o slovo, tak mu uděluji slovo. Mm, ta zpráva je ve vynikajících rukou. Um, pane komisaři, také já vám chci srdečně poděkovat to, co jste za posledních pět let dosáhl v oblasti transparentnosti a připravenosti spolupracovat, tak to skutečně znamenalo pokrok a jsme stále více schopni některé věci konečně eh, chápat a sledovat, což je také jistě zásluha vaše osobní a vašich spolupracovníků. Je tady ale ale. A to je několik věcí, které chci um, otevřít. To pozitivní nechám stranou, to skutečně už jsem už řekl, že v vlastně transparentnosti se mnohé zlepšilo, ale ta zpráva, kterou jsme v posledních letech um, vzdávali ohledně národní politiky, regionální politiky, tak to v podstatě komise považovala za něco ezoterického příští komisař se také ezoterikou zabývá, takže možná tady to bude, mm, e, bude dále tímto směrem. Některé věci e, jsou stále tedy považovány za problematické. Především otázka, jak budete tedy přistupovat k těm zvláště nápadným, abych tak řekl, členským státům. Máme tady požadavek, aby příští absolutorium bylo takové, že budou jmenovány tři členské státy každý rok, které jejichž zástupce pozveme zde do výboru ke slyšení. To ještě nebylo přislíbeno. Vy jste mm, zmiňoval ty, kteří se tady zabýváte těmi, které jsou nápadné. Máme ale také formální, mm, žádali jsme o formální povinnost dokumentovat, že skutečně se něco děje, co pak te, na, na co bychom se tedy mohli pak zaměřit v souvislosti s tímto bodem. Druhé téma. Mm, délka toho řízení. My Víme, že DGA kde se, změnilo, eh, eh, se stanovilo 24 měsíců jako lhůtu. A jak to vypadá z DG Regio? Eh, regionální podpora. Tam nejsou, hm, proč tam nejsou odpovídající lhůty? A pak se chci kriticky tedy zeptat, vy jste řekl, že neto finanční korekce hm, lze provádět i v rámci těch postupů. Co se děje? Nebo řízení co se děje ve Francii, konkrétní příklad, v tuto chvíli? To jsme zmiňovali už od roku 2006, 7, to je nekonečný příběh. V pondělí jsme se dověděli, že akční program eh, bude uzavřen až na konci roku 2014 s výsledky na, eh, let, na rok 2015 a 2016. To znamená 10 let po těch prvních um, událostech, tedy deset let budou poté budou nějaké, k dispozici nějaké výsledky. Kromě toho ve Francii byla neto finanční korekce zavedna především s informační systémy o plochách a to jsou částky nějakých 800 až 1,2 milionů až 1,2 miliardy. Možná byste mohl vysvětlit tuto situaci ve Francii, co tedy se mm, tam teď děje a kdy mm, to podle vás tedy bude uzavřeno a ty informační systémy o plochách ve Francii budou fungovat. Pak další otázka se týká našeho eh, požadavku na to, aby o chybné projekty nebylo možné nahradit jinými. My se sejdeme, shodneme v tom, že to je důvod, který produkuje novou, stále novou chybovost a vy jste žádal o možnost něco v tomto smyslu navrhnout, jak tedy bychom mm, bylo možné tady to, tohleto, tohleto vyřešit. Poslední bod, a to je pro mě velmi důležitá máme jako závazný požadavek eh, bilaterální dohody, mezistátní bilaterální dohody s komisí versus tedy nápadný členský stát podle modelu evropského semestru. To je náš, eh, v našem katalogu požadavků mm, priorita. A mm, mm, samozřejmě vy jste jmenoval závazky tedy vůči členským států. A mm, co se týče transparentnosti bilaterálních dohod, které, e, to znamená dohoda se státem Německo, Francie, Španělsko, abychom to mohli sledovat, do jaké míry jsou tam dosahovány pokroky. To je, myslím, požadavek, který byl jasný. A já bych to chtěl dále vysvětlit a Eh, další postup v tomto směru bude pro nás velmi důležitý, jako pro parlament. Toto je ještě k eh, absolutoriu 2012 nebo k jiným tématům? Eh, ne, takže pan komisař. thank you. Uh, so, thank you, Mr. Pieper, for your... Uh... Pane Pieper, děkuji za vaše otázky a komentáře. Uh, Chci zdůraznit, že jsme měli skutečně dobrou skuteč, zkušenost v minulém, při minulém absolutoriu a že jsme došli tedy, dospěli k zájemné dohodě o tom, co je třeba pro další zlepšování eh, právě rozpočtu v komise a já vám chci poděkovat. A doufám, že tato tradice bude pokračovat i na rok 2013. Co se týče vašich otázek konkrétně, jak tedy eh, přistupovat k těm nejhorším členským zemím a informacím o těchto členských zemích? V dnešní zprávě o ochraně evropského rozpočtu jsou veřejněny všechny informace o členských zemích. Tam vidíte, které členské státy mají největší množství finančních korekcí a od kterých států žádáme nejvyšší neto finanční korekce, takže to, tato informace je plně transparentní. Co se týče chybovosti v členských zemích, tak hmm, byla slíbena informace o odhodované chybovosti na úrovni jednotlivých členských zemí a já věřím, že eh, to bude k dispozici velice brzo. Co se týče opatření, jsem řekl ve svém úvodním prohlášení, nové auditní strategie implementují takzvaný přístup na základě rizika, což znamená, že většina těch problémů v eh, auditu příslušných služeb souvisí s těmi nejrizikovějšími členskými státy a těmi programy, které jsou nejrizikovější z hlediska analýzy DG Regio nebo DG Employment nebo DG Agri. To je samozřejmě nový přístup, který se nedávno implementoval a ukáže se až za nějakou dobu, jaké budou výsledky tohoto přístupu. Protože jako politici vždy chceme okamžité výsledky, ale mašinérie auditu vyžaduje skutečně dostatek času. Um, aby se bylo vidět, jaké jsou skutečné výsledky toho změny přístupu. Druhá otázka týkající se doby nebo trvání těch řízení. Tak tady je nějaké nedorozumění, protože DG Regio při implementaci akčního plánu 2008 na omezení tohoto postupu do 24 měsíců. Mm, podle mých informací tento to lhuta je respektována, takže já si nejsem vědomý těch uh, problémů v tomto konkrétním případě s DG Regio. DG Agri to bude nový prvek, to je, eh, bylo dohodnuto během absolutoria na rok 2012. Takže oni se k tomu zavázali a teď se uvidí, jak to bude implementováno, protože pro ně to je významná změna. V minulosti, jak víte, byly různé protichůdné postupy, které trvaly několik let a to vyžaduje významné změny toho procesu, ale jsou velice striktní pravidla, která vyžadují, eh, aby členské státy reagovali na, odpovídali na různé požadavky no, v omezené lhůtě a pokud ne, tak to bude považováno za ne- nepodání odpovědi a postup bude pokračovat. Takže všechna tato zlepšení procedurální a striktní lhůty pro členské státy umožní DG Agri splnit ty požadavky na omezení Eh, kontradičních postupů na 24 měsíců. Nefinanční korekce týkající se Francie. Je tady akční plán, který byl přijat, odsouhlasen komisi, který má být implementován ve Francii do roku 2016, takže je tady celá otázka problémů, které se musí vyřešit pro zlepšení um, tohoto systému. Čisté finanční korekce, jak bylo správně řečeno, tak ta práce probíhá. A této chvíli vám nemohu poskytnout více detailů, protože naše služby pracují na finalizaci eh, tohoto řízení finančních korekcí, takže věřím, že to mm, bude dokončeno v brzké době. Pak je obtížná otázka náhradního rozpočtu. Vy ehm, věnujete hodně pozornosti tomuto, tomuto tématu a víte, že podle nových pravidel Eh, pro, nové, pro čisté finanční korekce, tak projekty, které nebudou nahrazeny do 15. února následujícího roku eh, z důvodu eh, nesrovnalostí, tak budou předmětem neto finančních korekcí, což je výrazné zlepšení tohoto systému. Na druhou stranu ta mm, legislativa před, nepředpokládá eliminaci náhradních projektů během jednoho roku a do 15. února následujícího roku. A já se domnívám, že stojí za to toto diskutovat čistě z objektivního hlediska, hlediska pobídek, protože mnoho Dí ehm, expertů v komise se domnívá, že se umožní členským státům nahradit projekt, chybný, špatný projekt, novým projektem, tak vytváříme pobídku pro členské státy, aby skutečně identifikovali sami, kde jsou ty problémy. A Protože je tady i otázka, které jste otevřeli v minulém absolutoriu. První úrovně kontroly, slabiny první úrovně kontroly. Takže možnost um, si ty peníze ponechat, používat je na jiné projekty, je jakási taková takový cukr, taková pobítka pro tu první úroveň kontroly, aby pečlivě zvažovali ty projekty a hodnotili, identifikovali chyby a nesrovnalosti, neregulérnosti. je tedy věc, která jistě si zaslouží mm, další diskusi. Už jsme o tom mluvili tady několikrát v tomto výboru, jak se ten přístup cukru a byče. A naše služby, já, mám, já tady sympatizuji s jejich postojem, že by to mělo být interpretováno jako určitá pobídka, jako tak, ten, tedy ten cukr e, pro členské státy pokud nastane problém s projektem. A netokorekce to je takový byč. Když nebudou jednat, tak přijdou o peníze. Navždycky. A co se týče poslední otázky, evropský semestru, tak možná byste mohli mohl tedy eh, to, to vyjasnit, tu otázku. Já na to rád odpovím. Ne, nebylo mi to úplně jasné. Ona je taková zvláštní otázka, ale je to vlastně taková zvláštní situace, do které jsem se teď dostal že tak jakoby odpovídám na ty otázky, ale já to rád udělám. My jsme přeci už o tom hovořili, pane Šemeto. My si to představujeme tak, že my teda za A ze strany účetního dvora budeme mít zprávy o zemích, které se tady zaměří na ze, zejména ty nejnápadnější země a za B ze strany komise budeme mít nějaké ty bilaterální dohody, které se zaměří na konkrétní země, například Francii, Německo, Španělsko, které potom eh, stanoví nějaký závazný horizont pro jejich zpracování. Tady jde tedy zejména o ty státy, které nějak vyčnívají na ten průměr v té problémovosti, řekněme. A umíme si to představit právě tak, že budeme následovat model z toho evropského semestru a že potom v určitých předem obdobích budeme kontrolovat, co se změnilo v těch členských státech, co se zlepšilo a e, potom o tom samozřejmě bude informován i parlament. Mám ještě tedy další otázku. E, v té zprávě o udělení absolutoria jsme žádali, že bychom měli e, uvolnit z povinnosti poskytovat takovéto zprávy státy, které už řadu let ničím vlastně nevyčnívají, nejsou problémové, plní povinnosti a tak dále. Mě by tedy zajímalo, jestli vás to zaujalo. Vy jste se vždycky stěžoval v tom smyslu, že eh, nemáte dost zaměstnanců na to, abyste mohl eh, prosadit v praxi všechno to, co požadujeme tady v parlamentu, takže vlastně ehm, často jste nám říkal, jestli byste tedy, jestli bychom nemohli vám nějak ulevit. A například tedy v souvislosti s eh, oblastmi, kde vždy byly eh, problémy i v minulosti, zaměřit se na ty a tak dále. Takže ještě jednu otázku, či takovou doplňující otázku. Je tomu tak v této situaci, že komise v době těch prvních kontrol, first level check, eh, stanovuje stále problémy u určitých úřadů členských států. A nevypadá, že by tam docházelo k nějakému významnému zlepšení. Vy jste tedy oznámil nějakou posílenou auditní strategii právě pro eh, tyto první kontroly. Takže mě by zajímalo, co probíhá, co proběhlo v této konkrétní oblasti v posledních měsících, v posledních letech. Děkuji. Pane komisaři, prosím. Já myslím, že teď už jsem to pochopil lépe. A mohu e, říci, že jsme si vědomi toho, že nová legislativa týkající se e, regionální politiky a otázek regionální politiky vyžaduje podepsat bilaterální dohodu mezi komisí a e, členskými státy. Co se týče těch klíčových indikátorů, ukazatelů výkonu a tak dále. Celé řady dalších kritérií, které které členské státy musí uvádět v praxi, aby zajistili efektivní využívání těch fondů. A to je tedy probíhající proces, kterého se účastní všechny členské státy, některé z nich už to eh, implementovaly, některé to stále implementují, ale je to tedy zákonný požadavek, takže představa eh, propojit tento požadavek s evropským semestrem je zajímavá, ale ještě bychom si to museli vyhodnotit lépe, protože z právního úhlu pohledu evropský semestr neposkytuje nic závazného. Tam nejsou závazné požadavky vůči členským státům funguje tedy nezávazně, takže tak, abychom takhle jakými si zadními dvířky zavedli závazné požadavky, nejsem si jist, jestli by to fungovalo. Moc dobře chápu ten problém. Je jasné, že se musíme snažit zajistit ještě lepší implementaci těch doporučení, která padnou během evropského semestru. To by si jistě zasloužilo diskusy o tom, jak bychom toho mohli dosáhnout, s jakými nástroji. A já si myslím, že nová komise jistě ráda povede takovouto diskusi, ale abychom to takhle eh, teď prosadili jen tak, to by bylo nelegální, to není možné. Co se týče eh, toho, že bychom eh, věnovali méně pozornosti těm členským státům, které eh, podávají lepší výkon, já si myslím, že to přeci probíhá automaticky. Díky tomu novému přístupu, který vychází z vyhodnocení rizik na základě auditů. Takže když tedy děláte to vyhodnocení, zadejte si tam ta riziková kritéria a z toho vám potom hned vyplyne situace, kdy je jasné, ve kterých zemích, ve kterých programech, ve kterých platebních agenturách je potřeba více auditů. A naopak ten systém ukazuje, že tento stát, řekněme, je méně rizikový, takže tam může probíhat méně auditní činnosti. Takže právě ten eh, přístup vyhodnocení rizik jsme implementovali díky vašim požadavkům u udělení absolutoria za rok 2012, tak, abychom se mohli co nejlépe zaměřit na ty členské státy s nejhorším výkonem a abychom snížili počet kontrol ve státech, které mají dobrý výkon. Ale nechceme to zase příliš zjednodušit, protože potřebujeme přeci jenom mít stále informace i o tom, co se děje ve všech členských státech, i v těch, které podávají dobré výkony, protože řekněme, dnes třeba nemají žádné problémy, ale zítra se to může změnit, takže o tom přeci potřebujeme být informováni, potřebujeme eh, to mít ve zprávách eh, o evropském rozpočtu. A tady nejde o rozdělení mezi nové členské státy a staré členské státy. Je to opravdu takový, taková směs států. Někteří e, také čistí přispěvatele do evropského rozpočtu někdy v minulosti měli e, problémy s implementováním evropského rozpočtu a naopak. Takže komise stále potřebuje sbírat všechny údaje a potřebuje tedy mít eh, informace i o těch nejlepších členských státech, aby se ujistila, že eh, i nadále pokračují bez problémů. Co se týče těch eh, trvalých problémů v kontrolách toho prvního stupně, tam zase jsme předložili doporučení v rámci udělování absolutoria. My bereme to velmi, velmi vážně, věnujeme i té, této první úrovni velkou pozornost. Máme proto i vodítka, komisní vodítka pro to, jak zabránit nejčastějším chybám, které se týkají třeba zadávání veřejných zakázek, protože to je oblast, kde máme obrovské množství chyb. Organizujeme školení. To už je takový kontinuální proces pro všechny, eh, kdo jsou zapojeni do té první úrovně kontrol. dochází tam také k velkým změnám zaměstnanců a tak dále. Někoho si vytrénujete, vyškolíte, jsou tedy tito lidé schopni provádět dobře ty kontroly, ale za pár měsíců odejdou, potřebujete zase proškolit někoho nového a tak dále, zase potřebujete mít nová školení, nové semináře, Takže to se teď v podstatě stalo takovým stálým programem komise a já věřím, že to přinese dobré výsledky i tedy do této úrovně prvních eh, kontrol. Děkuji. Tolik tedy k tématu eh, pro rok 2012 a nyní přecházíme k udělení absolutoria za rok 2013. Tady jde o tu eh, zase přehledovou zprávu. Já jsem byla zpravodajkou, takže řeknu pár připomínek k těmto eh, dokumentům. Tady jde tedy, například už jsme hovořili o tom, že došlo ke snížení eh, výhrad z počtu 2029 na počet 21. Eh, měli jsme velmi zajímavou výměnu s generálním ředitelem třeba Agri. To bylo velmi dobré, ale někteří některé připomínky tam chyběly. Vy jste to potom tam eh, všechno sečetl a eh, udělali jste vlastně takové všeobecné eh, výhrady na fond. Ale tam potom z toho není tedy úplně jasné, jak se to pojí s těmi konkrétními aktivitami, s konkrétními částkami a tak dále. Samozřejmě taková role i je i té souhrné zprávy je mi jasné, že komisař třeba si není e, vědom úplně přesně těch konkrétních detailů, jak ty věci probíhají, protože e, to probíhá na trochu jiné úrovni. Vy se na to díváte z výšky, ale já bych přeci jenom požádala o to, abychom to tam nějak sjednotili. Nemůže to vypadat tak, že tedy generální ředitelé e, tam poskytnou nějaké svá, svá ujištění na všech úrovních. To znamená, ty částky, které poskytnou oni, se musí potom objevit i v té souhrné zprávě, protože jinak ta zpráva opravdu neposkytuje vhled do toho, o čem, o čem poskytovaly zprávy ty výroční zprávy. To by byla taková moje prozba. Ještě mám jinou eh, prozbu a ta se týče těch výhrad a jejich trvání. Některé výhrady trvají eh, dobu i eh, několik let, takže ty problémy, které trvají více než jeden rok, které trvají několik let, na ty bychom opravdu měli upozornit. Měli bychom tedy dostat i sdělení, eh, jak jsou ty výhrady staré, jestli jsou nové nebo staré. Jestli přetrvávají já také e, se obrátím na e, oba generální ředitele, kterých se to týká, protože e, můžeme působit cíleně pouze tehdy, když víme, jestli je to nějaký přetrvávající problém nebo nový problém. Možná mi také budete moci odpovědět, proč se to zatím nedělalo, toto rozlišení. A další věc. <clears throat> někdy si nemůžeme být jistí na 100%, už 90% by mi třeba stačilo, ale když se tedy podíváme na to, co stojí v té stávající souhrné zprávě, co tam je opravdu nového, tak tam třeba je, že došlo k pokroku při formulování eh, těch zbytkových chyb. Eh, mě by zajímalo, co přesně to znamená. Ty, ty pokroky vypadají třeba tak, že už to nemůžeme přesně propočítat, nebo že jsme se vlastně poprvé pořádně na ty věci podívali. Já si myslím, že ten eh, eh, nárůst těch zbytkových chyb nemusí být způsoben třeba eh, špatným, špatnou zprávou na místě, ale třeba také jiným pohlížením na celou věc, kdy třeba komise teprve vzala na vědomí, že členské státy ne ve všem říkají pravdu. A mm, z té zprávy o činnosti dobře vyplývá, v tomto roce, že opravdu nám někdy lžou, když například generální ředitelství Agry eh, některá čísla opravuje nahoru. Například 0,83 eh, z Británie je nahlášeno a to je potom upraveno na 5,99, tak to si nemyslím, že je věc, kterou bychom měli přehlídnout. A to není eh, věc jediná. Řecko eh, známe, navštívili jsme například Kepe a eh, máme tam třeba 2-3 procenta. Já bych přeci jenom ráda věděla, co tam z toho je pravda a co ne, protože ty opravy, které proběhly v tomto roce, ty si myslím, že jsou tak rozsáhlé, protože komise se prostě poprvé konkrétně podívala na ty údaje poskytnuté členskými státy. Takže já teď mám celou řadu otázek, které se vztahují na eh, čísla z těch předchozích let. Jakou máme jistotu? Že to nebylo jenom tak eh, střílené od, boka, že, od boku, že to bylo opravdu přesné a zaměřené na ty konkrétní problémy. Takže klíčový problém je tedy spolehlivost údajů poskytovaných členský, členskými státy. E, to je taky tedy něco, na co by se audity určitě měly zaměřit. A další věc v regionálním fondu, co víme o tom, co se přesně děje na místě. Regionální fond Eh, tam eh, je vlastně ta třetí úroveň těch eh, zpráv. A co tedy víme o, o těch druhých dvou rovinách, úrovních zpráv? Tady nejde tedy o to, že bychom nějak systematicky to chtěli Eh, aby tam probíhal audit, ale když si čteme noviny nebo když dostáváme zprávy o úplně šílených projektech, kde se eh, ztrácí obrovské částky, tak si prostě musíme uvědomit, že máme problém. Takže ta otázka není taková, jak nakládáme tedy pouze na té nejnižší úrovni, v, v, tě, v tom třeba zemědělském fondu, i když mě by tedy velmi zajímalo, co se tam děje, ale je potřeba, abychom to udělali i pro ty regionální fondy. Potřebujeme mít zprávu pro regionální fondy v té, na této úrovni, abychom, eh, si mohli, abychom se mohli ujistit o tom, jaké tedy máme znalosti. Eh, v té zemědělské oblasti potom máme například statistiky eh, orgánů, které poskytují tedy ta, ty certifikáty a ti jsou také zodpovědní za ty kontroly. Ale samozřejmě tam zase můžou být eh, mezery v jejich práci. A tam opravdu můžeme mít eh, mnohočetný problém. Ten se může opakovat zase v tom regionálním fondu. Takže je důležité, abychom dostávali kontrolní statistiky z odpovědných orgánů, jak pro oblast zemědělství, tak pro správu, správní oblast regionálních fondů. No, to je tady takový požadavek, který jsem předložila a potom také se písemně obrátím i na oba generální ředitele v těchto dvou oblastech, aby nám to poskytli písemně. Musíme také pracovat na tom, abychom ty dostupné informace eh, si vyměňovali, abychom je tedy dali dohromady a vyvodili z toho nějaké závěry. Ještě se zeptám na jednu věc. Máme tady e, ten e, akt přenesené pravomoci 480 z roku 2012. E, tam se hovoří o závažných nedostatcích. Komise tam podává zprávu o finančních opravách a závažných nedostatcích, takže mě by zajímalo, kdy nám komise poskytne zprávu o Eh, těch nedostacích, tak jak jsou stanoveny i v tomto eh, v aktu. Eh, pak jste hovořil o té posílené auditní strategii. Bylo by dobré, kdybychom se o tom dozvěděli více. Jak konkrétně vypadá to posílení? A potom u těch národních zpráv, to by nás taky zajímalo, jak, jak to chrání finanční zájmy. Takže ta ochrana finančních zájmů to je taky důležitý dokument. Srovnávám ho s předchozím dokumentem a e, jsem s tím textem poměrně spokojená, děkuji za něj, ale stále mám otázku, jak spolehlivá jsou ta čísla, která tam stojí. Jsou ta čísla, která poskytly členské státy, máme je nějak ověřené, můžeme se na ně spolehnout. Eh, například od generálního ředitele z Regi jsme slyšeli, že tam nejsou žádné kontroly. Takže zase máme otázku, jak spolehlivá jsou ta čísla, která nám poskytují členské státy. Ty částky, jak je to spolehlivé. A co se tedy týče toho interního auditu, k tomu bych se ráda vrátila odděleně. Teď se hlásí Jens, který možná eh, k tomu něco chce přidat. Takže k tomu auditu bych navrhovala, abychom to eh, vzali odděleně. Jens, prosím. Ano. Eh, já vás nechci mm, nějak příliš teď zahltit těmi otázkami, ale bojím se, že pak už bych se ke slovu nedostal, pane komisaři, takže nejprve mám takovou připomínku na úvod. protože eh, řekl bych, že na jednom místě jsem byl trošku vyprovokován. Eh, nejprve tedy, pane Šemeta, mnohokrát děkuji za eh, připomínku legality té myšlenky evropského semestru a kontroly rozpočtu. My zde máme problém, že když křesťanství demokraci řeknou, že to je nelegální, tak potom samozřejmě jde o to, kdo, kdo je většina. Když komise vysvětlí eh, křesťanským demokratům, že opravdu to není legální, tak je to možná lepší. Do protokolu, do zápisu na tomto výboru nemáme schodu ohledně toho, zda přenosy finančních částek z neregulérního projektu, z nezákonného projektu do jiného je možné. O tom nemáme tady schodu. A e, já jsem e, byl dříve také zpravodajem o udělení absolutoria a e, z té doby si ještě pamatuju, že tenkrát si o tom vlastně neudělala jasnou představu ani komise. Takže teď jde o to, jak jsou nastaveny ty systémy kontroly na místě. A nám jde přeci o to, aby fungovaly co nejlépe zákonně. A e, vždycky tomu je tedy tak, že vy jako komise najdete tu chybu a každopádně tedy oni, i kdyby oni si tu chybu tam našli, tak by to vlastně e, potom e, nikam jakoby nevedlo. Takže tady jenom tedy připomínám, nemáme schodu. A je tedy dobré to připomenout i těm eh, křesťanským demokratům. K té souhrné zprávě odvolávám se, eh, pane komisaři, na to, že tam se trošku ztrácím v těch eh, detailech. Jak na mě působí ty finanční opravy, protože Řada členů mi tady říká, že spousta chyb lze ještě opravit potom v budoucnu těmi finančními opravami, ale mě by tedy zajímalo k těm finančním eh, kontrolám, jaký je rozdíl u těch finančních kontrol mezi confirmed, implemented a in progress. Takže tam je tedy takovéto rozdělení. Například eh, řekněme, máme Spojené království, které poskytuje velmi čistě eh, s těmi eh, příspěvky. A potom, když se podíváme na tu tabulky, tak tam potom z, toho, jak si vyčnívají. Takže mě by zajímalo, jak mám interpretovat, jak si mám vykládat tato čísla. A A teď už se blížíme závěru eh, řady programů z eh, toho období od roku 2006, takže mě pro mě by teď bylo obrovsky důležité, kdyby jak ze strany komise, tak ze strany účetního dvora k závěru tohoto programového období byly všechny ty programy přeskoumány, překontrolovány a ty finanční toky nějakým způsobem zaznamenány. tak, aby poté, po těch opravách, jsme měli ještě tedy opravené číslo pro kom, kompletní období toho programu. A také by mě zajímalo, kde potom takové údaje nalezneme. Děkuji. Vielen Dank, Kommissar, bitte. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za tyto otázky. Eh, co se týče první otázky ohledně počtu výhrad, tak my jsme celá léta informovali o výhradách na úrovni mm, aktivita BB. Je to tradice. Eh, Souhrná zpráva musí být eh, vnímána jako celek. Výroční zprávy aktivitách generálních ředitelství jsou k dispozici veřejně a také jsou k dispozici tomuto výboru. A tam jsou je, už staré uzavřené výhrady a nemáme k tomu tady co skrývat. Nemohu tedy se k ničemu zavazovat jménem příští komise, ale bylo by užitečné tedy projednat, zda je potřeba nějak změnit tuto souhrnou zprávu. Ale všechno je zveřejněno. Otázka je, eh, jde o to, že eh, jednotlivé výhrady jsou uvedeny ve výkazu aktivit jednotlivých generálních ředitelství. To je současná praxe. Nová komise bude ochotna diskutovat možné změny této praxe. K výhradám a jak dlouho trvají pokud dáme do syntézy příliš mnoho informací, tak se to stane, tak to bude obrovská zpráva, ta souhna, a nebude moc čitelná. Ehm, výhrady a stav implementace je prezentováno ve výkazu ročních aktivit generálního ředitelství. A během absolutoria z mého hlediska by bylo vhodné pozvat eh, tedy ehm, požádovat vysvětlení, vyzvat k vysvětlení těch trvalých výhrad a problémů s jejich implementací. Často je ten problém, který ta výhrada řeší, je komplexní a je velmi obtížné ho vyřešit během jednoho roku nebo dvou let. Já myslím, že služby komise budou připraveny vysvětlit konkrétní situaci v případě konkrétní výhrady a problémy, které souvisí s implementací. A kdy to bude implementováno, protože to pro mě to je skutečně velmi důležité téma. Myslím, že musíme věnovat velkou pozornost implementaci akčních plánů, které souvisí s implementací výhrad. A tato část aktivit komise byla posílená. Nic není e, dokonalé, samozřejmě je e, třeba to dále posilovat, tuto oblast. Praxi to právě vede ke skutečnému pokroku v oblasti výkonnosti služeb. Co se týče zbytkové chybovosti a a úrovně rizika, nebo rizikové částky, tak byl požadavek vašeho výboru um, zlepšit reziduální chybovost a rizikové částky a to komise udělala. Například drobný nárůst mm, rizikové částky souvisí se zlepšováním metodologie, protože nyní všechny služby aplikují stejnou metodologii při odhadování eh, rizikové částky. Pak samozřejmě reziduální eh, chybovost eh, prezentovaná platební agenturou výrazně zroste a to byl i váš požadavek, aby se plně nespoléhalo na metodologii člensk- informování členských států, ale aby byla zavedena metodologie, která umožní skutečné hodnocení práce, eh, byla provedena, jak jsem řekl, tak na úvod, tak DG Agri úplně změnili svůj přístup a to vedlo k tomu, že nyní máme mnohem spolehlivější informace z DG Agri, protože používají informace nejenom od platebních agentur, ale také od e, z vlastních auditů, zjištění vlastního auditu, jiné zdroje informací, a na tomto základě kalkulují reziduální chybovost. Co se týče regionálních fondů, um, a um, tu nejnižší společnou úroveň, musíme respektovat legislativu. Komise nemůže eh, se dostat na úroveň konečného beneficienta jednoduchým způsobem. Musíme mít jasná pravidla a je také důležité jednat s členskými státy jak, je, jak by bylo možné zlepšit tu situaci. Ale je to citlivá otázka, protože musíme implementovat opatření, jak si cukr a byče na, pro národní orgány, které ehm, pak mm, mají mě informace na nižší úrovni, protože nemyslím, že by bylo dobré to všechno koncentrovat na úrovni komise, protože prostě nemáme dostatečné zdroje. Abychom se dostali až ke konečnému beneficientu vš- to vy všude. Když se podíváte, kolik beneficientů máme v regionální politice, tak to by bylo naprosto nereálné, aby to dělala komise. My musíme zdůrazňovat, zaměřovat se na zlepšování z té střední úrovně kontroly na úrovni národních orgánů, dostátních orgánů. Jak to už jsem řekl v odpovědi panu Píprovi, my implementujeme řadu opatření, včetně nových auditních strategií, které byly schváleny v jednotlivých DG a hlavní prvek této strat, těchto strategií souvisí s um, rizikovým přístupem, um, přístupem post, k auditům na základě rizik, což je významná změna činnosti naší služby. Co se týče e, závažných nedostatků, tak já myslím, že mm, když se to jsou mm, tedy nové, to jsou nová pravidla. A když se podíváme na to, jak ta nová pravidla fungují, tak je vhodné najít mm, příslušné načasování a je dobré tedy Um, posoudit, jak funguje ten nový, tento nový nástroj. Co se týče národních deklarací, národních prohlášení, tak já um, mohu říci, že po řadě um, schůzek ze zástupci rady bývalý člen tohoto výboru a já sám Mm, se nám tedy podařilo se dohodnout na um, nějakém modelu nocení, který pak bude implementován pro ty e, národní deklarace pro budoucna a bude také potřeba najít nějaký ten cukr, který by Mm, motivoval k používání národních deklarací na úrovni členských zemí, jak víte, z právního hlediska. Právně závazná deklarace je právní deklarace, což je velmi důležité zlepšení. správních systémů v členských zemích, ale ta to, co slíbila ta komise, tak ta práce již byla dokončena Děkuji. díky Janu Mulderovi a také chávání členských zemí, které, pochopení členských zemí, které se účastnily tohoto důležitého postupu. Co se týče spolehlivosti čísel v naší zprávě o ochraně evropského rozpočtu, tak Tam jsou dvě úrovně čísel. Některá čísla eh, produkovala komise. Manfred Kraft je tady a může to potvrdit. Máme plnou důvěru, že tato čísla jsou eh, spolehlivá. A eh, budou tedy předmětem analýzy. Co se týče čísel členských států, ukazovaných členskými státy, které jsou tež prezentovány této zprávě, tak nejsme si stoprocentně jistí o spolehlivosti těchto čísel, ale v této fázi nemůžeme prezentovat lepší čísla. To je oblast, kde je mm, třeba zlepšit práci, ale my všichni souhlasíme, že ve srovnání s zprávy z minulých let je tato zpráva mnohem informativnější. Um, je to tam input pro všechny členy tohoto výboru a služby komise budou připraveny mm, podrobnějším informacím, poskytnout podrobnější informace. Um, děkuji. Um, rádi, že jste mezi nás přišel. Můžeme nám, můžete nám říci, jaké spolehlivé jsou čísla členských zemí a jak eh, se na to díváte vy. Informace o tedy eh, rozdíly mezi čísly komise, které jsou založeny na, na vlastních výsledcích komisech a na těch členských států. Ta čísla, která jsou eh, výsledkem práce komise, jsou spolehlivá. Ta čísla, která eh, vám poskytujeme, jsou správná. Ta čísla, která citoval komisař, 2,3% ve srovnání s platbami, jsou pouze čísla komise, nikoli členských zemí. Nicméně mm, členské státy podnikají kroky i v oblasti ochrany evropského rozpočtu Tyto informace máme v mm, dispozici v kapitoli 7, nebudu zacházet do podrobností. Mm, tam mm, může, mohou čí, ta čísla být nesprávná, jsme, máme velice konzervativní přístup, pokoušeli jsme se korigovat ta čísla, která nejsou spolehlivá, tím, že je revidujeme směrem, korigujeme směrem dolů. E, důležité je, že tato nejs, čísla nejsou začleněna v ochraně, když mluvíme o ochraně rozpočtu. To jsou jenom naše čísla, která jsou spolehlivá. Například poznámka 6 výkazů, které já podepisuji, tak tam nemohu hovořit o auditu účetního dvora, ale za minulý rok máme e, prohlášení bez výhrad, to znamená, máme jistotu, co se týče těch čísel. Mám Mm, velké sympatie k tomu, co, eh, či tomu, co říká pan Gajer o ochraně evropského rozpočtu, kde to sdělení obsahuje spoustu čísel. Proč chceme vám dát kompletní přehled všeho, co dělá komise? Začínáme tedy finančními korekcemi, které probíhají, to znamená, děláme audit, nebo členské státy nám dávají informace o auditu. A když zjistíme, že existují Eh, systémové slabiny, že tam jsou deklarované výdaje, které nejsou nárokované, tak začneme tedy eh, s příslušným postupem. Dalším krokem je do hm, potvrzení, kde eh, když máme informace, které nám dává rozumnou jistotu, buď máme souhlas členského státu, abychom to mohli implementovat, a nebo pokud ne, tak vydáme příkaz na vrácení. Ta čísla jsou pak definována jako potvrzená. Poslední krok, když dostaneme hotovost, peníze jsou vráceny, nebo jsme to strhli z platby, která se dává členskému státu, tak máme tedy eh, kom, celkový, celkový mm, postup. Dáska je, zda komise a soud může analyzovat finanční toky některého programového období ten, um, když se podíváte na eh, sdělení o tom rozpočtu čas 4, 2, 4, kde máte tabulku, co se týče programového období 2000, 2006, kde pro regionální fondy, sociální fond, všechny korekce byly, reprezentují 4,5 finanční objemu na toto období. Takže vidíte, že to je značná částka, protože ukazuje, že to je velká částka e, finanční korekce. Jednak z naší, naší vlastní a jednak v souladu, souhlasu, při souhlasu s členským státem. Výhrady. Um, Abych poskytl další informace ohledně intervence komisaře, když se podíváte na stránku 13 souhrné zprávy, budu citovat, co tam uvádí komise. Komise říká, počet výhrad není indikátorem počtu Um, nebo míry problémů dané služby, protože jeden problém může ovlivnit programy, které spravují různé služby a může to vykazovat nepřiměřeně vysoký počet výhrad. Ano, můžeme to i více specifikovat, že jedna výhrada v oblasti regionálních fondů um, se uh, týká mnoha operačních programů a my stále eh, zlepšujeme kvalitu eh, výkazů ročních aktivit i souhrné zprávy a tuto žádost tam mm, zahrneme taky, aby výkazy aktivit eh, poskytovaly větší informace o jednotlivých výhradách. Takže doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky, pane předsedo. Vielen Dank. Ich möchte noch eine Nachfrage stellen. Sie sagten, Děkuji. Já bych se ještě doptala na jednu věc. Vy jste říkal, že pokud máte jakékoliv pochyby o těch finančních opravách členských států, že je tedy revidujete dolů. Podle jakých kritérií, prosím vás? Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud půjdete na stránku 35, sdělení o ochraně evropského rozpočtu, tam naleznete určité informace. Eh, je tam řečeno, že komise postupuje opatrně eh, vyzaví některým eh, částkám, které jsou poskytovány ze členských zemí, tak, abychom se ověřili, že nejsou zaokrouhleny nahoru. Takže pokud máte jakýkoliv důvod proto si myslet, že tam opravdu nedošlo k implementaci těch částek, potom je úplně vyškrtneme. Ale říkám, byli jsme velmi opatrní, protože Některé ty částky ve skutečnosti mohou být vyšší. Takže pokud jsme měli pochyby, vyňali jsme tu částku a potom jsme tam dali do tabulky tu, tu revidovanou částku. Ale právě taková byla moje otázka, co to znamená ten opatrný postup. Jak přesně se dostanete k tomu, že něco opravíte? jaké informace máte k dispozici, tak abyste to mohli opravit. Vy jste neposkytl žádný konkrétní komentář těm částkám, takže nás by tedy zajímalo, co přesně se opravuje a proč, tak abychom si z toho mohli vyvodit eh, závěry o spolehlivosti těch údajů jako takových. Děkuji, paní předsedkyně. Trošku detailněji tady máme celý soubor informací, na jejich základě hodnotíme spolehlivost členských států a jejich informací, takže jednak jsou to spravující orgány operativních operačních programů, potom máme samozřejmě auditní orgány a kontrolní orgány. E, přístup DG Regio je takový, e, i jak vy jste sama už říkala, vycházíme z informací, které poskytují auditní orgány. Můžeme použít asi 90 informací, které oni poskytnou. Oni nám tedy poskytují auditní stanoviska, auditní zprávy o těch částkách, které poskytnou národní orgány. A my to potom zvážíme na základě práce našeho vlastního auditora a také na základě zvážení účetního dvora co uděláme s těmi 10% auditních orgánů, kde eh, máme pochybnosti. Kolega slíbil, že vám poskytne detailnější informace o tom, jak přesně se dostáváme k těm závěrům ohledně těch 90%, 90% eh, a 10%. Já vám také poskytnu tabulku, která konkrétně ukazuje, co se děje s těmi čísly členských států. To znamená jejich původní prohlášení, eh, částky, které byly opraveny, naše opravy a potom tu konečnou částku, kterou naleznete v této tabulce. Děkuji. Dobrá, už se na to těším. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Eh, rád bych teď zodpověděl na otázky pana Gajera. První otázka se týkala definice eh, těch eh, oprav a eh, pokroku, ke kterému došlo. To už k tomu také něco řekl Manfred. Takže odpovím spíše na tu druhou otázku, která se zaměřila na vyhodnocení prováděných kontrol. No, to je velmi zajímavá otázka. to už bude na příští komisi a na tomto parlamentu, aby oni rozhodli, ale pro mě z mého pohledu by tedy bylo zajímavé, pokud po dokončení toho období 2000 až 2006 a těch kontrolních mechanismů, které ještě nejsou finalizovány, ještě pár je potřeba dokončit, ale až to všechno bude tedy kompletní, eh, tak by bylo dobré, kdyby Účetní dvůr provedl audit těch implementovaných programů a vyhodnotil ten konečný výsledek nebo opravdové zbytkové chyby po implementaci všech oprav a všech kontrolních mechanismů. Chápu, že pro účetní dvůr by to byla eh, přidaná práce, eh, také pro orgán udělující absolutorium by to byla přidaná práce. Ale možná by to pomohlo při nejmenším zredukovat tuto diskusi o tom, jaké jsou ty skutečné zbytkové chyby, jaká jsou ta skutečná zbytková rizika a tak dále v tom programovacím období. A bavíme se o tom každý rok. Takže věřím tomu, že díky kontrolám ex post eh, zbytková míra chyb bude, tedy ta opravdová zbytková míra chyb bude mnohem nižší, než míra ročního rizika. Děkuji. Eh, má nějaký kolega ještě něco k tomuto bodu? Prosím, kolega Vogen. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji i já panu komisaři za práci, kterou odvedl v posledních pěti letech za spolupráci zde s námi na tomto výboru. Já mám takovou eh, stručnou připomínku zase k té souhrné zprávě, zejména tedy o eh, provádění či výkonu. Eh, hovoří se tam o tom hned několikrát a já si myslím, že je důležité, abychom nejenom o tom diskutovali, ale abychom zajistili také, že to je efektivní a že to přináší nějakou přidanou hodnotu. E, mám tam jednu otázku. Jak budeme hodnotit ten výkon, to provádění do budoucnosti? <clears throat> Není mi úplně jasné, jak budeme <clears throat> to provádění e, hodnotit v budoucnosti. E, můžete k tomu prosím něco říci? Uh, <clears throat> Děkuji. Je pravda, že komise implementuje takovou uh, kulturu výkonu, provádění v naší instituci. To, co děláme tedy interně, je uh, kompletní sladění všech dokumentů, které produkujeme, od eh, plánu eh, pro zprávu, která by tedy měla být vycházet právě z toho výkonu a potom té výroční zprávy o činnosti, kde jsou zase výsledky, eh, kterých jsme dosáhli. A potom ta hodnotící zpráva, kde se hodnotí výkon různých programů. Takže takhle to tedy vypadá na komisi, jak stále více poskytujeme důraz na tyto aspekty. Také si myslím, že se musíme podívat na způsoby, jak by se to mohlo odrazit ve zprávách účetního dvora, ale tedy e, propojení interpretace těch kritérií výkonu a e, výroční míry chybovosti, či toho, jak výkon může být zapracován do vyhodnocení, do toho celkového vyhodnocení e, práce účetního dvora co se týče našich členských států, v dohodách s členskými státy tam musíme mít konkrétní indikátory ukazatele, tedy klíčové ukazatele výkonu. Například pro kohezní fond nebo sociální fond. A poté na základě toho musí podávat zprávu o pokroku v implementaci těchto klíčových indikátorů. Komise to poté vše monitoruje, překontroluje si tu implementaci. V novém programovacím období zase máme tu rezervu 10% pro klíčový výkon tedy. Tam se tedy můžeme podívat na nejlepší či také nejhorší výkon členských států. Takže takhle je to hezky nastaveno, teď je jenom o to, abychom to uvedli v praxi a podívat se na výsledky. Mnohokrát děkuji, takže teďka přejdeme k té eh, interní zprávě. Mám hned několik otázek proč tam dochází k takzvané konzultaci interservice, tedy mezi službami, co z toho zešlo. Děkuji pro ten eh, pracovní dokument, který je, je snad mnohem zajímavější než ta zpráva samotná. Takže bych požádala, zda bychom tu zprávu samotnou nemohli udělat zajímavější tím, že tam eh, dáme více věcí právě z té pracovní zprávy. Takže eh, je tedy potřeba, abych v těch, abychom v těch dokumentech tedy měli mm, více obsahu, pokud eh, to takhle v té zprávě chybí a musíme se potom dívat na jiné dokumenty, abychom se k tomu obsahu dostali. Nejsem si tím úplně jistá, možná by přeci jenom bylo dobré, kdyby ta zpráva byla trošku rozpracována a byla tedy trošku obsažnější, kdyby pouze jaksi nepoukazovala na problémy, ale ty problémy lépe popisovala. Eh, s ušetřilo by nám to také práci, nemuseli bychom si to potom dohledávat jinde. To byla tedy taková poznámka na úvod. A teď mám otázku k implementacím když se podívám třeba tady na to, že máme deset velmi důležitých doporučení v období šesti měsíců, které tedy by teď mm, měly být uvedeny v praxi, tak teď by mě zajímalo, jak vážně jsou brány. Protože pokud se nedost, neuvedou v praxi, tak musíme samozřejmě podniknout nějaká opatření. A teď mě by zajímalo, co přesně to byla za doporučení. Jaká konkrétní doporučení to byla? Pak mám ještě jednu otázku a sice, ještě tam jsou tři dvě důležitá doporučení, která byla předložena už před rokem 2009 a mě by zase zajímalo, co přesně to bylo, těch dokumentů tento týden, co jsem musela pročíst, to už se v tom teď vůbec nemůžu vyznat. Eh, slibuji, že případně k tomu položím ještě písemné otázky. Takže teď ještě eh, rezervy v oblasti rozvojové pomoci či eh, výzkumu. My přeci máme ten sedmý rámcový program pro výzkum a také rámcový program pro rozvojovou pomoc. Tam vždycky máme asi limit 2% pro ty výhrady. Takže mohl byste prosím k tomu také něco říci? Děkuji. Merci, Madame la Présidente. Um, prendre vos questions dans l'ordre. Děkuji, paní předsedkyně. Tak půjdeme po pořádku. Proč tedy ta konsultace mezi jednotlivými eh, sektory? Tato zpráva není zpráva interního auditu, to je zpráva komise, parlamentu a hradě. To je eh, podle článku 90.95. Čili když se mě ptáte, co se stalo v té, při, tom, eh, při té konzultaci, tak vám mohu říct, že nic zvláštního se nestalo podstatě nic se nestalo ohledně obsahu. Jedná se především o to, abychom se ujistili, že nedošlo k nedorozuměním a že všechny údaje jsou přesné a že celek je vyvážený proto, aby mohl eh, vést k rozhodnutí o tom, aby tato zpráva byla formálně přijatá komisí. Co se týče ještě je jiná zpráva, na které, o kterou se opíráme, a to je zpráva Eh, která se opírá o eh, článek 90.3 eh, nařízení. Není to ovšem veřejná zpráva a je to nařízení o, o finančním řízení a tam se explicitně říká, že to je rezume všech auditů, které prošly. Je to prostě shrnutí. Já připomínám, že vy prakticky máte neomezené možnosti zkoumání při udělování absol, absolutorie, čili můžete požádat o všechny zprávy, které chcete, ale říkám vám předem, že to jsou haldy papíru. To jenom e, k té procedurální otázce. Ptáte se mě, e, zda ta doporučení jsou brána vážně. Já už e, dva roky dělám auditora interního v komisi a mohu vás ujistit, a e, to jsem velice umírněný, že e, tato upozornění, tato doporučení jsou brána velice, velice vážně. Pan Šemeta předseda e, tohoto výboru a je velmi přísný v tom, aby se tato doporučení dodržovala. My děláme follow-up šetření a mohu vás upozornit, že je to opravdu velmi přísné a velmi detailní šetření. Děláte si starosti o to, že je tady deset doporučení, které jsou outstanding, tedy které ještě mají být e, řešena, která ještě nebyla zrealizovaná, ale to je velice málo. Já si myslím, že to jsou 2% toho, co jsme ještě neudělali. Poté, co jsme vypracovali tuto zprávu, tak objeví ještě dodatečná, eh, dodatečná realizace, jejich ještě sedm, které nebyly, nebyly zrealizovány. Pracujeme neustále, každý rok vypracováváme obrovské množství následujících auditů a potom doporučení. A mohu vám říci, že diskutujeme a pan Šemeta o tom může hovořit a potvrdit to lépe než já, že vedeme eh, diskuze o těch následujících auditech a to je velice jasná debata a komisaři se opravdu velmi angažují v eh, těchto auditech, čili máme na tom obrovský zájem a eh, o tom není pochyb. Dále mi kladete otázku o metodě vypracovávání opracování míry chybovosti. Ano, my jsme dělali interní audit toho postupu, toho, čemu říkáme limited use, to jsou eh, ne kompletní audity, protože na to není čas. Co děláme? My zkoumáme eh, to, když eh, ředitelství připraví tu zprávu zhruba v únoru a my Eh, zkoumáme metodu, podle níž pracují, čili my kontrolujeme proces eh, toho výpočtu. To jsme dělali v různých generálních ředitelstvích. Eh, v DG Agri jsme to také dělali a vy jste si dobře všimli, že ta roční zpráva z roku 2013, která byla přijatá na začátku tohoto roku, je velice odlišná od těch předcházejících zpráv. Dělali jsme to i pro jiná generální ředitelství a například pro výzkum a pro rozvoj a pro DG eh, pomoci eh, ve spolupráci. A každá ta zpráva je jiná, ta metoda je eh, podobná pro všechny, ale ty ředitele, ředitele auditů ty dají, dávají velký důraz na to, jakou metodou se postupuje a dávají zcela jasné pokyny pro to, aby to bylo bezpečné. Co se týče rámcového programu, tak eh, tam je to jasné. Eh, tam se eh, jasně vyslovili k metodě, kterou generální ředitelství sleduje. A vždycky generální ředitel vyjasnil tento postup a tento postup byl i přijat a chtěl snížit tuto chybovost na 2%. Čili eh, jelikož by eh, větší audity byly mnohem dražší, tak jsme eh, a audity tedy v podstatě pokračují, tak v pondělí odpoledne jsme to i potvrdili, tak je jasné, že existují určité hranice počtu auditů, které můžeme provádět. A všemu, všem, všem těm nákladům, které jsou s tím spojeny. Jaký je postup, který eh, přijal můj kolega Fernando Frutuoso? On nechal udělat studii nezávislými revizory a nechal vypracovat studii o modelech toho, jak postupuje, jak postupuje účetní dvůr. Oni používají vzorky statistické, používají stejné metody, jenom jejich vzorky nespadají úplně do eh, občanského roku. Jedná se většinou o eh, období, které překračuje několik období eh, účetních. Nicméně ten, postupy jsou podobné rok od roku a umožňují Eh, udělat odhad eh, chybovosti na vzorcích, které eh, tito, nezávislé, tito nezávislí auditoři vypracovávají. Ne, ty jejich částky se neliší od částky, které udává účetní dvůr a DG pro rozvoj a pro spolupráci na základě tohoto eh, ujišťuje o správnosti svého postupu. Já vás mohu ujistit, že eh, ta oblast spolupráce je velice komplexní a tam jsou poměrně vysoká rizika, protože se pracuje i s oblastmi mimo Evropskou unii, ale mohu vás ujistit, že to bylo velice eh, seriózní. Co se týče konformity a správnosti výdajů, tak myslím, že komise udělala určité, určitě velmi velká, zrealizovala velké úsilí. A ty příklady, které vy uvádíte, jako například ten sedmý eh, rámcový program, který je přímo řízení, pak jsou tam také pomoci rozpočtové a tak dále, jsou jiné metody, ale hlavně tam, kde se jedná o přímé řízení, tak ty obdržené výsledky jsou opravdu, eh, lze opravdu považovat za velmi dobré a je třeba stále myslet na tom, jak je to eh, komplexní eh, otázka. Tam jsou je třeba neustále mít také na paměti, co stojí tyto kontroly. Tyto Eh, kontroly se musí provádět jen tak, kde ty výsledky mají nějakou, nějaké opodstatnění, kde mají nějaký eh, smysl. Jinak se vám dále k dispozici. Ještě jste neodpověděl na těch, eh, na těch deset doporučení, která jsou velmi důležité a na, neodpověděl jste na ta tři doporučení, která ještě nebyla od roku 2009 zrealizována. Bylo by laskavé, kdybyste nám to mohl upřesnit. Děkuji. To je Eh, to jsou stará doporučení, která se týkají eh, DG Digit a eh, Centra práce s údaji a čtyři z nich se to týkají a dnes vám mohu říct, že se to týká i DGF, o něm jsme hovořili. Pokud chcete opravdu jít do detailů tohoto doporučení, tak bych byl radši, kdybyste se e, tázali na zprávu, protože to je velice těžké vysvětlit izolovaně jenom v konverzaci, která trvá tři minuty v tomto prostoru. Pokud bych měl jít do detailu, tak to bude velmi složité a proto bych dával přednost tomu, abychom vypracovali zprávu a potom na základě té zprávy se e, o tom dohadovali. Děkuji, to uděláme. Takže doufám, že při příští reformě finančního nařízení dojdeme ke změnám, které se týkají interního auditu a těch jejich zpráv. Takže velice vám děkuji. Děkuji za tuto výměnu. Nevidím, že se nikdo další nehlásí. Tak na závěr tohoto bodu pořadu jednání Ehm, dám ještě slovo so pana, panu komisaře k závěrečné poznámce. Velice stručně ehm, výbor pro krok auditu v komise velice vážně přistupuje k otázce doporučení a je velmi důležité, že sedm členů komise a dva externí členové, jeden z nich je bývalý člen účetního dvora, ehm, představují fórum, kde všechna doporučení jsou monitorována a v případě ehm, toho, že eh, uplynutí termínu výbor eh, pošle příslušnému komisaři dopis a vyzve ho k tomu, aby přijal opatření pro implementaci doporučení co nejdříve. Další téma, které je důležité, i během implementace doporučení žádáme generální ředitelství, aby přijala zmírňující opatření, to znamená že by neměla vzniknout situace, kdy máme otevřené téma, které se neřeší, dokud nebude implementováno doporučení, takže jsou okamžitě přijata eh, jakási zmírňující opatření na základě zjištění eh, služby interního auditu. To, tento výbor pro pokrok auditu je postup auditu je výborný nástroj, který značným způsobem zlepšuje management a kontrolu um, systému komise. Děkuji, pane komisaři, my jsme velice rádi a pan Timmermans, který um, převezme tuto oblast, nás ujistil, že také bude předseda tomuto výboru. Účetní dvůr, přejete si o, uh, vzít slovo k tomuto? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Stručnou obecnou připomínku. Ehm, za několik týdnů budeme prezentovat výroční zprávu a některá témata, která byla dnes projednána, jsou právě řešena v této zprávě. Moje obecné poznámky jdou tím směrem, že za posledních pět let komise dospěla k zlepšením v roli dozoru a kontroly, ve své tedy roli dozorčí orgánu a kontroly, ale je tam stále prostor pro další zlepšování. Já zmíním dva aspekty. Komise bude eh, muset zajistit, aby orgány členských států používali dostupné informace k detekci a korekci chyb, a mm, přis, což přispěje k znížení chybovosti a zajistí, aby data, která komise dostává od orgánů členských států a které jsou předmětem zprávy, eh, výroční zprávy o aktivitách, byla spolehlivá. Eh, Tady chci také poděkovat panu komisaři za vynikající spolupráci, kterou eh, projevil vůči účetnímu dvoru a popřát mu hodně úspěchu v jeho další práci. Děkuji. Um, to jsou milá slova od z účetního dvora, děkuji. Um, I v příštím bodě programu se pokusíme najít tedy eh, nějaká milé, nějaké milé připomínky a možná nám pak řeknete, co budete dělat dál. Takže eh, ne, já Also, da, da müsst ihr euch einen anderen suchen. Já se omlouvám. Hmm. Nyní eh, přecházíme k bodu 5 pořadu jednání. Výměna názoru o mm, novém návrhu komise eh, vytvoření funkce inspektora procesních záruk. My jsme to dlouho odkládali tu otázku dozorčího výboru úřadu OLAF a jak můžeme zajistit, aby byly možnosti, lepší možnosti spolupráce v této věci. Rádi bychom o tom toto projednali. Pane komisaři, můžete nám prezentovat návrh komise? Děkuji. Ladies and gentlemen, At your meeting uh, on uh, 8 October, I already gave you an introduction to the Commission's proposal for. Já vám chci prezentovat úvod um, mm, návrhu, co se týče kontroly procesních záruk eh, na základě výměny názoru, která již proběhla a také vám vysvětlím náš návrh, který možná máte před sebou. Co se týče diskuse o pracovních vztazích mezi OLAF, dozorčím výborem OLAFu a OLAFem, několik členů tohoto výboru položilo otázky na komisi, které stále nebyly zodpovězeny. Na úvod chci navázat na dvě tyto otázky. První se týká toho, jak vnímám problém e, přístupu dozorčího výboru k případovým informacím. Druhá je otázka je role komise při zlepšování pracovních vztahů mezi výborem a OLAF. Dovolte, abych e, zmínil přístup dozorčího výboru k případovým informacím. Chci říci, že jsem plně přesvědčen, že výbor musí mít možnost přístupu k informacím v jednotlivých případech. Na základě těchto informací může vykonávat svoji monitorující funkci. OLAF také musí tento přístup umožnit. Nicméně docházelo k různým názorům eh, mezi výborem a OLAFem, tedy o tom, jaké informace by přesně měl ten dozorčí výbor dostávat. Abychom tyto rozdíly vyřešili, tak Bor a Olaf se dohodli na pravidlech pro lednu tohoto roku a bylo to na základě žádostí dozorčího výboru a předcházejících eh, názorů mm, eh, dozorce pro ochranu dozorčího orgánu pro ochranu dat. Toto eh, funguje již nějakou dobu, ale Několik, teprve e, několik měsíců po podpisu jsem se dozvěděl, že dozorčí výbor neměl pocit, že problémy byly vyřešeny. To je politování hodné a proto vyzývám opět OLAF a výbor, aby našlo, našli řešení. V, konto, v tomto kontextu ale musí být jasné dvě věci. Za prvé, že plně oceňuji mm, to, co bylo řečeno na setkání tohoto výboru, že členové dozorčího výboru neznají dokonale na nástroje IT komise a interní postupy. Lze říci, že pokud se v praxi ukáže, že ta úprava není dostatečná, tak by měla být změněna. Druhá věc je, ovšem to, že nechápu, proč je to důvod obvinovat Olaf. Všichni členové dozorčího výboru, kteří promluvili v tomto výboru, eh, potvrdili, že Olaf přesně aplikuje dohodu. Jejich eh, stížnost pramenila z toho, že Olaf jim neposkytuje víc, než co bylo eh, definováno v příslušné úpravě. Vážení poslanci, byly mm, psáhlé diskuse o tom, zda e, kontrola mm, respektování základních práv šetření OLAF je nutná, vyžaduje zlepšení. E, šetření OLAFu respektuje tato práva. Ovšem, když OLAF má pravidla spolupráce s dozorčím výborem, tak to se týká předávání citlivých osobních dat na základě stanovisek ehm, dozorčího orgánu pro Evropského mm, ehm, dozorčího orgánu pro ochranu dat. A otázka, zda je to v souladu s těmito eh, pravidly a mm, to je znepokojivé. Ochrana osobních dat je základním právem dané, daných osob v případě šetření, vyšetřování. A pokud a e, proto ani Olaf, ani jiný kontrolor, e, e, inspektor dat muž, nemůže dávat tyto údaje jiným osobám. A Olaf musí respektovat tento princip bez ohledu na to, zda se jedná výbor média nebo někoho jiného. E, jsem tady, eh, v tom to mám jasný názor, protože jde o ochranu legitimní zájmu dotčených osob a také eh, o ochranu peněz našich daňových poplatníků. Pokud OLAF nebo dozorčí výbor ehm, bude uvolňovat data, tak při porušování pravidel, tak za odškodnění bude zodpovědná komise, která eh, je bude vyplácet z evropského rozpočtu a peněz daňových poplatníků. Komisař, který má obhajovat finanční zájmy Unie, eh, nemůže s tímto souhlasit. Na závěr chci říci, že závěry, které možné vyvodit ze stávající debaty, je, že pracovní pravidla mezi dozorčím výborem a OLAFem je nutné revidovat po vhodné kon, mm, po příslušných konsultacích. Chápu, že generální ředitel OLAFu Černu nabízl eh, zahájení diskusí o revizi a já se proto domnívám, že OLAF a dozorčí výbor zase jdou správným směrem. Nyní dovolte, abych eh, přešel k druhému bodu. Mm, to je eh, komise a moje vlastní role v této celé diskusi. 22. června jsem ke svému předkvapení slyšel, že komise se ty problémy s Olafem a dozorčím výborem snaží přecházet s úsměvem, což je špatný dojem, který chci korigovat. V červnu 2013 jsem dvakrát psal dozorčímu výboru a pozval je na trilaterální setkání s generálním ředitelem OLAF, abychom udělali pokrok v některých sporných záležitostech. Po mém prvním dopise mi výbor sdělil, eh, dozorčí výbor mm, mm, považuje navrhované setkání v červnu za předčasné a navrhne jiné datum. Konec citátu. Of, uh, and it needs to be noted that... Tady musíme k tomu poznamenat, že v tu chvíli eh, diskuse mezi OLAFem a tím výborem probíhaly už více než rok. A zástupce dozorčího výboru se účastnil tři měsíce předtím eh, zasedání vašeho výboru zde v parlamentu a kon- eh, kritizoval jejich pracovní podmínky. Já jsem zaslal druhý dopis poté, kde jsem se snažil navrhnout setkání v červenci. Obdržel jsem odpověď v tom smyslu, zase cituji, řada bodů nemůže být diskutována, či se o nich nemůžeme dohodnout. Konec citátu. Takže nezvážili eh, vůbec to setkání. Vy na vašem výboru jste obdrželi kopie všech těchto dopisů, takže je to k dispozici. Kdokoliv má zájem, se na to může podívat, jsou tam všechny detaily. Eh, v reakci na tyto dopisy musím říct, že nejprve jsem byl překvapen, pokud to řeknu takhle hezky. Vůbec jsem nečekal, že obdržím takovou, takovou to odpověď z žádného výboru eh, odborníků a už vůbec bych nečekal takovou to odpověď od eh, odborníků, kteří potom veřejně tady na, v Evropském parlamentu na zasedání výboru kritizují komisi, že věci nebere vážně. Takže já zamítám jakékoliv Eh, jejich eh, prohlášení v tom smyslu, že se eh, tomu dostatečně nevědujeme, že jim nevěnujeme pozornost, protože pro nás politika boje proti podvodům je obrovsky důležitá. Není to jediná část mého portfolia, zabývám se také otázkami daní, statistikami, udělováním absolutoria a tak dále. A přesto, že mám velké portfolio, jsem věnoval této otázce hodně pozornosti, ale bohužel z jejich strany jsem se nesetkal s žádnou spoluprací. Přesto jsem přesvědčen o tom, že funkce, kterou, za, eh, kterou plní ten eh, dozorčí výbor OLAFu, je obrovsky důležitá a proto bych rád vyzval tento výbor, či upozornil tento výbor na to, že dva jeho členové opustí tento výbor v roce 2015 v eh, lednu a pro vás je určitě také zajímavé, či důležité zajistit, aby tento výbor eh, plnil všechny platné zákony i při eh, dosazení těch dvou nových, eh, při obsazení těch dvou míst. Rada podpořila můj návrh, který jsem předložil, to už bylo v květnu, teď čekáme na odpověď parlamentu, abychom mohli pokročit. Musíme ale postupovat rychle, abychom to stihli takže bych byla rád, kdyby váš výbor mě mohl informovat o vašem eh, postoji co nejrychleji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Já jsem zpravodajkou k tomuto tématu, takže s vaším dovolením teď k tomu něco řeknu. Jsem překvapená, to, co jste právě teď řekl, je totiž eh, jádrem problému. Asi jste té diskusi nenapomohl. Je potřeba, aby tedy komisař napomáhal eh, diskusi. Není možné, abychom nebrali vážně kritiku nějakého orgánu. To tedy vzešlo z našeho výboru vy říkáte, že to berete vážně, ale ve skutečnosti je to vlastně, já, jsou to samé nesmysly, já jsem tady něco napsal, oni mi neodpověděli, to jsem ještě nezažil a tak dále. Tento výbor, o kterém se bavíme, bojuje o přežití. Třikrát, čtyřikrát tady u nás byli, říkali, vůbec nemůžeme pracovat. A říkáme vám to, protože vy jste nás jmenovali, vy jste nás tam poslali. Takže, nás prosím, takže nám prosím pomožte. A vy jste tady něco citoval, ale pokud se cituje, tak je potřeba citovat řádně. Je sam sekretariát, zaměstnance a tak dále, potom eh, eh, také tam platí utajení a tak dále. Co se týče tedy databází těchto eh, zaměstnanců a tak dále. Eh, víme, že tedy důležitý bod je ochrana údajů a bylo by dobré, kdyby úřad na ochranu údajů eh, také eh, ještě ten, to jejich stanovisko musíme vyškrtnout, protože by bylo dobré, kdyby bylo trošku jasnější a konkrétnější. Takže tady jde o to, abychom přeskoumali už postupy, které proběhly, které jsou uzavřeny a které nejsou veřejné. Jde nám tedy o to mít zprávu bez jmen, bez údajů, pouze o tom, jak efektivně ten úřad pracuje. A pr- přesně to neproběhlo a vy jste neudělal nic pro to, aby to proběhlo. Ani to, co jste řekl dnes tady, nebylo příliš nápomocné, takže já k tomu mohu říci pouze to, že jsem eh, ráda, že můžeme jaksi začít znovu protože takhle už to dál nejde. Můžeme mít nové členy, to ale není řešení, protože ty staré problémy mohou přetrvávat. Tak a já bych si přála, či byla bych si bývala přála, aby eh, tahle otázka, abyste převzal roli jakéhosi zprostředkovatele, k tomu nedošlo. A teď mně jde o to, že tady musím zachránit to, co se ještě zachránit dá. Teď se dostávám ke svému druhému bodu. Komise předložila eh, další návrh dva měsíce poté, eh, co vstoupilo v platnost nařízení o OLAFu. Eh, předložili hodnocení dopadu o přepracování toho schváleného nařízení. V červenci 2013 jsme o tom hovořili na plenárním zasedání. Tam možná, kdyby komise méně lobovala proti tomu, tak vlastně ten návrh, který jsme museli předložit, jsme si mohli ušetřit, protože tam jsou tedy pozměňovací návrhy, kde jde o posílení role toho eh, dozorčího orgánu OLAFu v článku 14 eh, ten návrh eh, předpokládal, že informace je potřeba předávat včasně ze strany generálního ředitele ONOLAFu takže vlastně ve chvíli, kdy eh, komise předložila to nařízení, my jsme vlastně to také navrhli v jiné formě, ovšem komise proti tomu eh, byla tady proti, v, v podstatě vyvolala úplně takovou eh, eh, lobby proti, ale já bych tedy řekla, že ten stávající návrh má celou řadu slabých míst a i to naše slyšení to ukazuje. Celá řada odborníků, které jsme pozvali, to jasně řekla. Ještě bych zmínila pár bodů z Transparency International. Eh, ti také přeskoumali ten návrh. Transparency jako e, i ostatní zdůrazňují nezávislost OLAFu, která je teď ohrožena. E, otázka kontrol ex post a ex ante, to je pro mě naprosto nepřípustné, zejména tedy ta forma ex ante. A myslím, že ani v parlamentu to nenalezne většinu. Eh, potom eh, konflikt zájmu, který by tam mohl, k kterému by tam mohl být, ten, ten také určitě nebude efektivní. A potom ještě zcela centrální body, jaké jsou tam právní prostředky pro poskytování eh, těch doporučení a jak tedy jak postupovat, když OLAF třeba nepostupuje podle doporučení těch kontrolních orgánů. A tady tedy jde o to, že že se navzájem jakoby tak oslabí, že z toho vlastně potom nic nevzejde, takže chybí tady celá řada eh, jasných kritérií pro, eh, ten, eh, pro to výběrové řízení. U těch disciplinárních opatření také chybí jasná pravidla spravodajka opravdu měla smůlu, že tam objevila tolik mezer v systému. Já jsem tomu vlastně ani nemohla věřit, když jsem si to poprvé přečetla, že toho tam tolik chybí. Návrh má nedostatky, na ty upozornili i naši právní odborníci a jiní odborníci. Je to tedy nevyvážený eh, návrh z institucionálního pohledu a když tedy zůstaneme u tématu, pokud eh, to potom mm, jde i vlastně proti komisařům, pokud eh, k tomu něco řeknou, tak já opravdu nevím, zda tento návrh vůbec řeší jakýkoliv z těch stávajících problémů. Asi ne, protože nějaké problémy řeší, ale vytváří nové neefektivnosti a podobně. Takže eh, tolik bych eh, tedy řekla k této věci. V brzké době předložím k tomu něco písemně. Určitě si to zaslouží, abychom se o tom ještě intenzivně pobavili e, i se všemi těmi mezerami v tom stávajícím nařízení. A já tedy věřím, že se k tomu dostaneme v novém roce. V tuto chvíli tedy děkuji. Teď má e, slovo kolegie Sender. Sí, eh, gracias, presidenta. Děkuji, mm, paní předsedkyně. Eh, komisaři, především bych vám chtěl poděkovat za spolupráci, vzhledem k tomu, že toto je naše poslední setkání. Někdy to, ta spolupráce je užší, někdy méně, to je normální. Čili vám přeji vše nejlepší do budoucnosti. A nebudu uh, se vás ptát na vaši budoucnost, doufám, že to bude budoucnost zářná, vy jste ještě mladý a máte jistě uh, mnoho cesty před sebou. Dovedu si představit, že vy jste teď v institucionální diskuzi, která není příjemná, bohužel vy jste ale zodpovědnou osobou. A jste zodpovědný Eh, za to, aby právě instituce mezi sebou nebojovaly, nebo mezi úřady, které na vás závisí, které závisí na tom, co vy z komisí vyjednáte. Jak OLAF, který je nástrojem, který my musíme uchovat, protože to je nástroj, který nám pomáhá bojovat proti podvodům. Dokud nebudeme mít úřad eh, evropského eh, žalobce, což je další institut, já tomu věřím, že to bude dobré a myslím si nicméně, že OLAF je stále ještě dobrý nástroj. Musíme si udržet všechny možnosti boje proti organizovanému zločinu, proti podvodům. Máme tedy OLAF, který nám má pomáhat se bránit a eh, jak OLAF, tak eh, kontrolní výbor by měli najít nějaké řešení. Eh, vy jste se odstl někde, kde jste se odstnout neměl. Já si to uvědomuji. Někteří členové našeho výboru jsme se možná nechali příliš zatáhnout do této otázky a diskuze. Nicméně obě ty instituce eh, byly svým způsobem eh, zavlečeny do této situace, do níž jsme byli vlastně zavlečeni i my. Takže nakonec Olaf je obviněn a samozřejmě eh, předsedkyně eh, vám to nepřímo řekla, ale já budu přímější. Byl rozšířen dokument, neříkám, že byl důvěrný, ale byl to dokument, který neměl být rozšířen. A Eh, úřad pro ochranu dat, s nímž jsem hovořila, měl k tomu výhrady, k tomuto faktu, i když eh, ten úřad na ochranu dat, který ochraňuje údaje i pro kontrolní úřad OLAFu, udělal dobrou práci. Nicméně, kontrolní úřad, který již byl do této otázky zatažen a a my jsme ho nějak nechránili, to je třeba říci, udělal víc než jednu chybu. Nyní eh, je třeba říci, že jedna věc je eh, tisk, to ti dělají svoji práci, ale my jsme instituce. Já eh, nebudu zde citovat jména, nepůjdu do detailu, ale to, co se stalo, bylo špatné a my eh, jsme eh, tuto situaci využili. Já vám děkuji, že za to, že eh, jste přišel, protože my máme opravdu obavy, co se týče kodexu on, deontologického. Instituce jako OLAF dělají velice dobrou práci v boji proti například pašování cigaret a tak dále ale v rámci této institucionální bitvy Olaf eh, je kritizován mm, za to, co třeba neudělá, ale v jiných případech jsou ty kritiky oprávněné. Takže tento deontologický kodex byl uznán a je nezbytný. A měl to být vlastně zákon, který by chránil jak funkcionáře OLAFu, kteří eh, a eh, personál pracovníky komise. A takže potom eh, my máme zde nějaké instituce, které jsou pověřené tím, aby se zabývalo podvody a tento kodex měl být přijat už dávno a nedošlo k tomu. Já doufám, po té, co jsem si vás vyslechla, že Eh, nastoupíme tuto cestu, že půjdeme tou cestou ochrany, bezpečí pracovníku OLAFu, že zde eh, ta situace bude ochráněná, že se budou chránit zájmy eh, všech vyšetřovaných. To jsou moje dvě obavy, které mám. Nože, já vás upozorňuji eh, na můj návrh. Ten návrh není eh, tak, že by se zde ustanovil nějaký kontrolní úřad, který by byl nějakým soudcem. Eh, ne, musí to být úřad, který doposud pracoval dobře. Když tam došlo k chybičkám, pak tady byla tady tento střed, snažili se udělat něco s tím slavným dokumentem. Já nevím, proč jsme nebyli eh, schopni eh, postupovat lépe v tomto výboru, abychom eh, byli nápomocni. Ale nyní už nejde úplně změnit chod věcí a nemůžeme přeměnit kontrolní výbor na něco, co v podstatě není. Takže ten kontrolní eh, výbor musí dělat svoji práci, musí kontrolovat OLAF. OLAF musí kontrolovat eh, kontrolovací výbor. No, je to situace, která, eh, která mm, tvoří problémy. O těch problémech hovořila Transparency International, my o tom tady musíme také hovořit. Ten kontrolní výbor se musí podílet na řešení, ale není to jediná instituce. Možná se můžeme obrátit ještě na jinou instituci, která má eh, tu funkci, že si vyslechne eh, poukazování občanů na eh, nepravidelnosti, na zneužívání. A to mluvím o ombudsmanovi nyní třeba se nám podaří eh, rozmotat toto klubko problémů, bylo by dobré, abychom nevytvářeli nové instituce, ale musíme nejdřív definovat zákon. Čili eh, personál OLAFu musí mít určitý řád práva občanů a zároky procedurální musí být zcela jasné a zajištěné. Čili nemáme eh, ustanovovat další orgány, který by ještě zkomplikoval celou situaci. Takže možná eh, ta postava ombudsmana, toho mediátora, který již existuje v, v představě občanů, to je eh, někdo, kdo vlastně chrání před špatnou byrokracií, před špatnou administrativou, by tady mohl mít jistou roli. To je moje první reakce na tuto situaci. Já doufám, že tento návrh bude mít nějaký, nějakou naději a doufám, že v tomto právním rámci budeme moci řešit historické problémy, které máme a které, kterým došlo. Děkuji, kolega Gaja, prosím. Eh, děkuji, kolega, eh, kolegyně mluvila dlouho, já budu velmi stručný. Eh, komisaři, možná bychom mohli využít tento bod na pořadu jednání k tomu, abychom si tady vyměnili i určité politické myšlenky. Mně dělá starosti to, jak eh, tohleto téma uchopujeme v Evropském parlamentu. Protože ten, kdo se věnuje Evropské unii, ví, jak vznikl OLAF na konci posledního finančního skandálu v rámci evropských eh, institucí a každý, kdo se věnuje rozpočtové kontrole a reputaci evropských institucí, je rád, že tento úřad existuje. A kdyby neexistoval, tak by dokonce vynalezl. Takže eh, máme takovou diskusní kulturu v tomto výboru, kdy když se na nás dívá někdo na, vý, na internetu, tak by to mohlo skoro vypadat, že ten OLAF je, je hrozba pro Eh, ochranu evropského rozpočtu. A já z toho začínám mít pomalu takový dojem, že si musíme, eh, se musíme rozhodnout, jak o tom budeme diskutovat nadále. Protože já považuji OLAF za instituci, která je vedena lidmi a lidi dělají chyby. Ale jako politik eh, či kolegyně političky musí zajistit, aby takovéto chyby v budoucnu neprobíhaly, je tedy potřeba kontrola ze třetí strany, takže proto máme taky dohledový orgán. A já se teď vlastně snažím to říci opravdu neutrálně. Já nejsem vždy stoprocentně přesvědčena o tom, že všechny zúčastněné strany mají stejný zájem na tom, abychom ten problém vyřešili. Už ten dojem prostě nemám. Teď si můžeme třeba eh, počkat, až se to samo nějak zázrakem vyřeší někdy v budoucnu, anebo to můžeme eh, regulovat nově. Ale teď v podstatě bychom tedy museli jak, jak si nastavit eh, ten systém znovu. Na to už upozorňovala i ne, kolegyně. Takže tady by šlo o to, aby nastavení tohoto místa, které, i vlastně o tohleto místo, které je velmi kritizováno, určitě oprávněně, a na té práci té instituce je potřeba něco udělat, což já samozřejmě naprosto podporuji, věřím, že tak podporuje i celý výbor. Ale prosím vás, odpustme si eh, styl vedení té diskuse způsobem, který může vyvolat dojem, že se nacházíme úplně na pokraji propasti, anarchie a nějaké katastrofy. Já si totiž dělám starosti v tom smyslu, že pokud budeme takhle pokračovat v té diskusi, jak už jsme v ní začali, tak potom další místo, které by se tomu mělo věnovat, z právního pohledu, co se týče opera eh, provozu OLAFu a komise, by se mohlo stát znovu eh, zdrojem eh, toho konfliktu. Takže tady musím jasně říci, ještě takhle jinak. Jde tedy o to, abychom se zaměřili věcně na ta slabá místa toho návrhu. Ale opravdu prosím o to, abychom se snažili zabránit tomu, že, že z toho vznikne nějaký zdroj obrovských problémů. Já jsem tady eh, pořád, já osobně, tedy mohu to říct i za všechny z sociálně demokratické pracovní skupiny, ti, to, co tedy dobře neprobíhá, eh, to musíme v jejich působnosti samozřejmě zlepšit. O tom není žádných pochyb, ale samozřejmě musíme dávat pozor i na to, abychom nevytvořili situaci, kdy právě ty komise, jako tady komise či OLAF, které jsou zde proto, aby chránili rozpočet a zajistili právnost, že se najednou z toho stane pravý opak. Takže já eh, teď opravdu o to prosím na všechny účastníky této diskuse, se obracím s touto prozbou, abychom se tedy vydali směrem konstruktivní debaty, konstruktivního hledání řešení. Máme tady samozřejmě už na stole návrh komise, podíváme se tedy na to konkrétně, co ta zpráva předkládá. A paní předsedkyně, která k tomu předkládá zprávu, se samozřejmě může spolehnout i na sociálně demokratickou skupinu při podpoře eh, té eh, legitimity a jejího dosažení, ale jde o to, abychom neměli jakousi metadiskusy, která potom spochybňuje legitimnost eh, institucí, jako je komise či OLAF. To by potom způsobilo spíše jakési institucionální škody než výhody. Děkuji ich möchte schon, weil das sind persönliche Vorwürfe. Tak tady to jsou um, ehm, jaksi, osobní věci, jak tomu chci něco říct. My jsme o tomto návrhu už diskutovali. Eh, komisař onemocněla tato debata, tento návrh eh, probíhala jinak než dnes. Tato debata byla mm, velice vážná. Nevím, zda tady byla, nebo eh, bylo to Mm, velice věčné, ty právní věci a mm, další, mm, to byly spíše právní problémy, který, o kterých mluvili jiní, než které bych věděla já osobně. Již deset let jsem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a viděla jsem, že úroveň znalostí je velmi rozdílná. To je problém. Když máme když diskutujeme s rozdílnou úrovní znalostí, tak na, na to máme rozdílné eh, názory. Já jenom můžu prosit o to, abyste četli. Existuje zpráva dozorčího výboru s důležitými přís, přílohami. Výroční zpráva s přílohami eh, a ty osvětlují způsob fungování OLAFu. A já mohu jenom prosit o to, abyste si přečetli ty přílohy a vyvodili z toho závěry. Já jsem vyvodila ten závěr, že tam máme velký problém, protože právě ta instituce, kterou jsme založili na ochranu finančních zájmů EU, tak právě to postavila na hlavu. A e, tady začínají moje obavy. Nebudu to opakovat, protože teď má mít slovo komisař. Mohu ale jenom říci, když ten starý konflikt mezi dozorčím výborem a generálním ředitelem o tom, jak vůbec může ten dozor vypadat, a dozorčí výbor je jediný, který může vykonávat dozor, když se nám nepodaří ten konflikt vyřešit, tak musíme rozpustit OLAF, protože instituce, na kterou, kterou nemůžeme dozorovat, nemůžeme připustit ve velice právně obtížném prostředí slo, složitém. O, o to právě jde. Tady jde vlastně o vlastní existenci a proto mohu jenom vyzývat k tomu, abychom tyto problémy vyřešili. Uh, Samozřejmě k tomu patří další. Já zúčastnění, já nechci hrát černého patra, eh, ale také vidím, že si nemůžeme dovolit ehm, tu instituci pokrač, jak se, mít instituci, kde nejsou podklady k její kontrole a která má současně pravomoci významně poškozovat eh, osoby. Každý týden mě volají lidé, kteří se mi pokoušejí vysvětlit, jak osobně v rámci vyšetřování eh, Olafu byli poškozeni, osobně, finančně, psychicky a to množdy závažným způsobem. A já musím, já to musím vzít na vědomí a mám vůli na tom konstruktivně pracovat. A tady mohu jenom poradit, abychom se tím zabývali a mm, nezůstá, t, není možné se tomu vyhnout, protože jinak skutečně eh, nebude možné pochopit, jak to, o, o co přesně tady jde. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji za tuto výměnu. Tam bylo několik témat. Především, co se týče zprostředkování vztahů mezi OLAFem a dozorčím výborem. A já musím říci, že už jsem měl mnoho schůzek bilaterální s dozorčím výborem v rámci svých povinností a musím říci, že byly velmi konstruktivní a já věřím, že OLAF potřebuje eh, dozorčí výbor není potřeba mě o tom přesvědčovat. Je to e, jasné, čím bude silnější dozorčí výbor, tím lepší pro fungování OLAF. S ohledem na to, jak citlivá je oblast, kde pracuje. A, ale nechápu, když tedy zvu obě strany, aby se sešly se mnou a diskutovali problémy otevřeně, bez nějaké skryté agendy, tak dostanu dvakrát negativní stanovisko. Každý může mít svůj názor, ale myslím, že to bude ve prospěch všech, pokud tyto diskuse eh, proběhnou. To je tedy můj názor a Doporučím ho svému nástupci. Aby se skutečně podíleli na těchto diskusích, které se týkají OLAFa, nazorčí výbor a mm, příslušného komisaře. Myslím, že mm, to jsou základní rozdíly v chápání, které eh, je třeba řešit. Například já jako Olaf věřím tedy, že aktivita Olafu by měla být založena na pravidlech. Je to velmi citlivá oblast a všechno musí být založeno na nějakých pravidlech. A um, jsem skutečně velice rád, byl jsem rád, když byly podepsána dohoda mezi dozorčím mm, o, o formě spolupráce tedy mezi dozorčím výborem. My, a to já nejsem expert tady na to, ale jsem přesvědčen, že když se nám podaří dosáhnout této dohody mezi dozorčím výborem a OLAFem, pak problém by měl být vyřešen, protože obě strany souhlasily s tím, že výměna prezentace informací by měla být založena na těchto pravidlech. Výborně. Dozorčí výbor dospěl k závěru, že informace, eh, které může získat podle těchto pravidel, není, eh, nejsou dostatečné. Dobře. Ale já nemohu souhlasit s tím, že bez změny pravidel je možné předstírat, že je možné získat více informací, protože to by vedlo k nekontrolovatelné situaci a já jsem přesvědčen, že to je třeba řešit. Pokud je e, tedy pochopení toho, že informace nejsou dostatečné podle pravidel podepsaných oběma stranami, že řešení, správné řešení tohoto problému je změnit pravidla a získat informace, které jsou nutné mm, pro konzultaci mm, s, s organem na ochranu dat, zda jsou tedy dostatečné. Ehm, nesouhlasím s tím, že ta představa byla jiná. O tom to nejde. To by měla být pravidla. Činnost na základě pravidel a podle pravidel. Jenom tak můžeme kontrolovat OLAF, situaci v OLAF a jeho vztahy s dozorčím výborem. Já vyzývám obě strany, aby se sešly a zvážili, Ehm, ne, kde jsou stávající pravidla nedostatečná a dohodli se na jejich změně. To je jednoduché řešení problému, který neustále se opakuje na nejrůznějších fórech, ať je to tento výbor, nebo mimo, nebo někde úplně jinde. Ten, e, konstruktivní angažovanost. To je klíčem k řešení tohoto problému. To tedy tolik tedy k dozorčímu výboru. Jenom abych dodal, byl jsem to já, kdo eh, zajistil splnění požadavku dozorčího výboru na další zaměstnance. Teď mají požadovaný počet zaměstnanců, takže nikdo mě nemůže obvinovat, že bych se neangažoval nebo že bych nechtěl řešit ty problémy. A paní Gresle, vy mě znáte, já čtu ty dokumenty. A také eh, se dívám na to, jak ta doporučení dozorčího výboru jsou implementována. A jsem rád, že velká většina doporučení bě, která padla během těchto dvou let dozorčího výboru, byla implementována ze strany OLAF. A já musím říci, že to jsou, že to byla velmi dobrá doporučení. A já obdivuju eh, to, jak eh, pracuje dozorčí výbor na přípravě těchto doporučení. Mm, ten text, který prezentují ve svém stanovisku, ta doporučení, která prezentují a kroky OLAF z tohoto hlediska demonstrují spolupráci mezi oběma orgány. Nějak to vyvolává atmosféru, že jsou eh, nějaké problémy mezi oběma stranami. Teď tedy ke inspektoru procesních záruk a návrhu komise. Musím um, jasně říci, že nejprve máme, jsme připravili sdělení, kde vysvětlujeme naše budoucí kroky, mm, minulosti mm, během roku 2014 jsme mm, žádali radu, parlament, aby vyjádřili svůj názor k tomuto sdělení. Máme stanovisko rady, bohužel jsme nedostali stanovisko parlamentu, to ale neznamená, že jsme o něj nežádali a že jsme nekonzultovali parlament. Parlament prostě nereagoval na sdělení. A pak jsme vypracovali náš návrh, jak jsme slíbili ve sdělení před tedy 8 měsíců později. Takže to bylo spousta času na diskusy. A já myslím, že stále máme čas. To není nic, co je jaksi pevně dané. Ten názor komise je normální, že diskutujeme různé návrhy, myšlenky v tomto výboru a radě a pak nalezneme nejlepší možné řešení. Já e, zacházím do detailů návrhu a myslím, že je tady několik zásadních témat, které je třeba zvážit, které jsou extrémně důležité um, byla by tedy chyba koncentrovat všechny pravomoce do jednoho orgánu, ať je to dozorčí orgán nebo jiný, to by byla chyba. Protože pak by se mohlo stát, že by tento orgán byl jakousi náhražkou generálního ředitele OLAF, což není dobré, protože generální ředitel OLAF musí převzít odpovědnost a plnit své povinnosti. A tady musíme rozdělit role. Dozorčí, protože dozorčí e, role znamená dozor a legislativa jasně říká, že by to měl být systematický dozor nad činností, což samozřejmě vyžaduje přístup ke konkrétním případům bez přístupu je obtížné implementovat řádnou, eh, kont, řádný dozor. Ale je důležité tedy zachovat tuto roli dozorčího výboru a nesměšovat to s každodenní rolí, která souvisí se stížnostmi nebo povolení ehm, prohledávání eh, kanceláří členů a podobně. To by vedlo k možnému střetu zájmu. To je důvod, proč to navrhujeme oddělit. Argumenty jednotlivých orgánů, eh, že kontro, eh, nebo inspektor je jak si přidružen ke komisi, nebude nezávislý. To není pravda, protože za prvé dozorčí výbor je také přidružen ke komisi a členové výboru dostávají e, dávky od komise, ale nikdo tady neříká, že závisí na komisi. Takže Mm, kontrola nebo inspektor by byl ve stejné administrativní službě, kde by komise platila mzdy e, člověku, kde je zodpovědný a to by bylo všechno. A také mm, by tam byla procedurální záruka, že kontrolor by měl být nezávislý, inspektor by měl být nezávislý, protože všechny instituce by se účastnily jmenování toho člověka. A Dozorčí výbor by vydal své stanovisko ohledně jmenovaných osob jak, jako inspektorů. Když se podíváme na nezávislost OLAF, já jsem trošičku zmaten tou logikou pokud tato role, eh, dost, tuto roli dostane dozorčí výbor, potom zůstane Olaf nezávislý, ale pokud to bude oddělené, tak pak nějak přijde o nezávislost, což já nech, s tím nesouhlasím. My jsme tedy um, se snažili vytvořit pečlivou rovnováhu mezi rolí inspektora, rolí OLAFu a proto stanovisko inspektora ke stížnostem, které mu jsou prezentovány, není závazné pro generálního ředitele OLAFu, protože on musí nakonec rozhodnout o, o té věci, ale poskytuje mu to další záruku, že pokud si někdo, by si někdo stěžoval inspektorovi a inspektor to vyhodnotí jako pra, platnou stížnost, pak generální ředitel to nemůže ignorovat. Musí, pokud to chce ignorovat, tak musí vysvětlit a motivovat, zdůvodnit, proč to ignoruje. A musí to dát do své zprávy současně ale má svobodu rozhodovat. To je, myslím, to, je ta, je ta krása té myšlenky v tom. A my jsme zavedli další úroveň kontroly procesních záruk, což ovlivnilo nezávislost OLAF. um, specificky z tohoto uh, důvodu to není potřeba zavádět systém um, pochybňování rozhodnutí inspektora, protože příslušná osoba bude mít možnost odporovat um, rozhodnutí, tak jak to je v současnosti, má to právo, u soudu, ať je to rozhodnutí inspektora nebo generálního ředitele, v rámci příslušného řízení, které navrhujeme zahájit. I v této konkrétní věci mm, si myslím, že bychom měli mít možnost Um, projednávat různé způsoby, jak to nejlépe řešit, abychom mohli řešit tyto problémy a já chci pozvat, ke, vyzvat ke konstruktivnímu dialogu, abychom dospěli k nejlepšímu možnému řešení. Zvláštní status vyžaduje specifický přístup a proto navrhujeme zavedení toho e, předběžného povolení pro ty nejvíce jaksi e, intruzivní kroky OLAF, je to prostě kvazi justiční role, která by nám umožnila vyhnout se nedorozuměním, jako tomu bylo v minulosti ve vztahu mezi OLAF a Evropským parlamentem. Mimochodem jsem rád, že Evropský parlament a OLAF podepsali pracovní dohodu s Evropským parlamentem a to znamená také jaksi vyjasnění um, pro tento parlament. Členové instituce, které jsou definováni v tomto návrhu, prostě odrážejí realitu. A já chci poskytnout jasno v tom, když mluvíme o členech Evropské rady, pak prohledávání kanceláří, prohlídky kanceláří mohou být v, v instituci a nikoli u někoho doma u premiéra nebo prezidenta, ale jako členy instituce Evropské rady v tomto případě, pokud někdo udělá něco špatně, a věřím, že to je velmi nepravděpodobné, ale pravidla by měla být e, stejná pro všechny. To je i v našem návrhu. Takže myslím, že tímto jsem odpověděl na většinu těch otázek a čistě na závěr. Nedávno jste projednávali uh, poslední zprávu OLAF. A z této zprávy vidíte jasně, kolik jsme um, zlepšili efektivitu činnosti OLAFu a jak e, lidé institucím více důvěřují. Eh, nárůst počtu případů OLAFu, kdy mm, prezentují více případů OLAFu, je značný a délka přípravné fáze dramaticky redukuje a také se eh, redukuje délka šetření jako takového. Proto bych žádal, abychom situaci příliš nedramatizovali, protože myslím, že Olaf skutečně dosáhl významného pokroku v posledních letech, co se týče fungování úřadu a myslím, že na to mohu být pišný. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Vy jste statistik a určitě byste se měl na ty statistiky sám lépe podívat, jak vznikly. Kolegyně Sender si žádala o slovo, prosím. Sí, gracias. Eh, yo quería... Děkuji. Je jedna velmi naléhavá věc a to je a to je příchod nových členů do dozorčí rady. Komise se musí sejít příští týden a chtěla bych vědět, zda nám můžete již teď říct, ke kterému datu se bude moci sejít skupina na vysoké úrovni, aby o tom mohla rozhodnout. Právě aby mohla rozhodnout o e, těchto, tomto novém jmenování e, dozorčího výboru. Já mám také jednu otázku. Říkal jste rovné zacházení se všemi, protože Evropská rada teď přeci ve svém návrhu kontroly je zapojen. Tak jak e, se k tomu potom postaví to rovné zacházení e, k těm kontrolám? K těm kontrolám ex ante. A sice, že jsou do nich zapojeni pouze členové institucí, nikoli však normální úředníci, řekněme jak to, že tedy, eh, jak se to potom eh, slučuje s tím rovným zacházením? Děkuji. Uh, uh, well, uh, regarding the uh, question of... Uh... K otázce paní Ayala Sender. Jsem rád, že jste se už přiblížili eh, k tomu, aby padlo rozhodnutí. Poté, co se všechny instituce dohodnou na tom postupu, budeme muset odstartovat to výběrové řízení a já předpokládám, že to všechno bude trochu trvat, takže mm, se dokážu představit, že by to mohlo proběhnout někdy na konci listopadu, na začátku prosince. Ono je dobré to udělat trošku s předstihem, protože k té změně potom dojde v únoru, jestli se dobře pamatuji. A také si pamatuju, že minulé eh, řízení tam nebylo vždycky tak jednoduché dosáhnout schody mezi třemi institucemi ohledně kandidátů, takže hm, by bylo dobré začít s celým tím řízením co nejdříve. Ale říkám realisticky, už i proto, abychom měli eh, čas na eh, ty, eh, na to, aby lidé poskytovali nabídky, tak si myslím, že to opravdu bude na konci listopadu, na začátku prosince. Pokud to hned proběhne tedy v prvním kole, tak eh, to bude skvělé. Pokud ovšem budeme muset mít ještě druhé kolo, tak eh, doufám, že tedy zase budeme muset to finalizovat později. K vaší otázce, paní předsedkyně, Tady je jasný rozdíl mezi tím, co se vztahuje na zaměstnance institucí, poslance Evropského parlamentu, kteří také mají pravidla pro svou imunitu. Jsou to, čle, jsou to tedy členové či poslanci volení, takže jsou chráněni před možnými útoky na ně, které by byly nezákonné. Potom samozřejmě máme taky další politické osobnosti jmenované do dalších institucí, takže e, zde je potřeba jasně respektovat jejich nezávislost. Takže tady vlastně jde tedy o rozlišení mezi politicky volenými členy institucí a zaměstnanci, takže proto navrhujeme toto pravidlo. Já si myslím, že to je poměrně běžné i v členských státech. Pokud si vyhledáte nějaké tedy hm, eh, pokud chcete například eh, eh, jít eh, do, v rámci vyšetřování do kanceláře nějakého poslance Národního parlamentu, tak samozřejmě potřebujete mít povolení soudce a tak dále. Takže tady už je nastavený celý právní rámec, kdy je tedy potřeba obrátit se na soudce pro povolení k takovýmto postupům. Takže to je tedy zatím, to je taková ta základní myšlenka za tímto návrhem. Mnohokrát děkuji. Já, co by zpravodajkyně teď eh, eh, uzavřu tuto diskusi, to, co jste říkal v diskuzi, jasně ukazuje ten problém. Eh, nacházíme se v jakési šedé zóně. Co přesně konkrétně je OLAF? Jak, jaké má jeho rozhodnutí trestně právní dopady a tak dále? Eh, tak tohle to přesně chci řešit ve své zprávě. Eh, to znamená, všechno, co Olaf dělá, musí tedy vycházet z nějakého právního základu, musí k tomu být dispozici dokumenty, i soudní přeskoumání a tak dále. Nic jiného prostě nepomůže. Já už dost dlouho jsem se zabývala těmi různými kličkami a podobně, ale pokud to chceme vyřešit, tak musíme jasně omezit možnosti, které OLAF má, protože je potřeba, aby tedy byly v souladu se zákonem. To mám tedy v plánu Ještě jsem to celé nedodělala, ale myslím si, že to, co jsme si teď vyslechli, i ze strany odborníků, prostě vydáme se tímto směrem. Problém je ten, že teď nemáme žádný eh, trestní soud, který by eh, se k tomu vyjádřil. Budeme tedy se muset podívat, jak by to šlo udělat s nějakým rozsudkem eh, Evropského soudního dvora potom, až se potkám s někým eh, novým z Evropské komise, tak opravdu bych byla ráda, kdyby ten eh, návrh zůstal eh, na stole. Vůbec se nejsem jistá, totiž jestli to takhle bude i nadále, ten návrh, jestli přetrvá. Já bych teď vlastně mohla na tom pracovat a pak by se ukázalo, že byl stažen. Uvidíme. Já už jsem se s ním tedy seznámila, pochopila jsem, kde jsou ty mezery, kde jsou určité, určitá slabá místa a všechno co jsme neudělali v minulé revizi, to bychom měli udělat nyní. To je tedy, tedy jednota eh, členů tohoto parlamentu. Potom samozřejmě otázka imunity, která je pro nás obrovsky důležitá a o kterou bychom nechtěli přijít. Eh, potom také eh, harmonizace trestně právní směrnice, to tam musím ještě vepsat. Už jsme k tomu měli příslušné zasedání s právním výborem. Tam jsme nalezli řešení, které považuji za velmi dobré. A v případě, že tedy eh, k jeho realizaci eh, opravdu dojde, uvidíme. Pane komisaři, to bylo tedy vaše poslední návštěva eh, na našem výboru prozatím. Děkuji tedy za představení zprávy. Ještě se jednou podíváme o tom na tu výroční zprávu. Mnohokrát vám děkuji za spolupráci. Nevím, jestli nám prozradíte, co se chystáte dělat, nevím, jestli ta otázka je nediskrétní a eh, ať už budete dělat cokoliv, tak vám přitom přeju hodně štěstí a úspěchů a eh, tvrdě jste s námi pracoval na těch důležitých tématech, takže ještě jednou vám za to mnohokrát děkuji. A věřím, že jsme ve vás měli eh, opravdu spolehlivého partnera a za to vám patří náš dík. Ještě máme 20 minut, takže pokud se někdo chce připojit ke slovům díků, prosím. Děkuji, pane komisaři. Um, uh, thank you very much for eh, Mnohokrát děkuji za tato hezká slova. Toto je eh, ten moment, kdy se člověk musí eh, podívat na to, čeho dosáhl v tom období své práce v těch posledních pěti letech. Já jsem měl poměrně velké portfolio, jak už jsem říkal. Ehm, otázka absolutoria či OLAFu eh, je pouze součástí, protože, jak už jsem říkal, věnuji se statistikám, clům, daním a tak dále. Když se tak ohlédnu za, za, za tím minulým obdobím, myslím si, že můžu být hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli. Opravdu jsme dosáhli velkého pokroku ve všech důležitých oblastech. Zejména jsem rád, že jsme dosáhli pokroku právě zde, na těchto těžkých oblastech, za, něž, za ně zodpovídá váš výbor, přinejmenším tedy částečně. Často jsme, mm, řekněme, měli určité neschody ohledně obsahu legislativy či ohledně toho absolutoria, ale tak to má přeci vypadat. Je důležité eh, pobavit se o určitých věcech z různých stran, prezentovat argumenty, vyslechnout si argumenty proti strany a potom nalézt co nejlepší možné řešení. A zároveň musíme uznat, že v tuto chvíli máme na stole několik velmi důležitých návrhů, které, pokud budou přijaty, přinesou velký pokrok v oblasti eh, evropského systému trestního práva. A já jsem eh, vám velmi vděčný za vaši tvrdou práci, kterou jste odvedla na té směrnici pro ochranu evropských finančních zájmů. To je opravdu klíčová směrnice, která, kterou je potřeba přijmout. Mm, evropský žalobce, to je také velmi komplexní otázka. Postupujeme ku předu, možná trošku pomalej, než by nám bylo milé, ale přeci jen postupujeme ku předu. Po osmi letech vyjednávání se nám konečně podařilo eh, schválit eh, nařízení o OLAFu, což je také obrovsky důležitý úspěch pro všechny z nás zřejmě ne všichni budou úplně spokojeni s tím konečným výsledkem, ale zase je to kompromis, který dnes se stane základem pro další činnosti OLAFu a to si myslím, že je prostě skvělý úspěch. Tak na závěr bych rád řekl, že i já děkuji vám všem, všem členům tohoto výboru, všem zpravodajům, kteří působili na celém eh, udělování absolutoria v průběhu mého působení. Eh, děkuji také koordinátorům politických skupin, se kterým jsme se scházeli a diskutovali jsme o různých eh, věcech, ať je to věcech legislativních či o absolutoriu. Já si myslím, že to byla spolupráce velmi pozitivní. Já jsem se toho hodně naučil, přiznávám se. Takže za to vám děkuji, za to všechno, co jste mě naučili. A jak už jste říkala, tohle je zřejmě naše poslední setkání během tohoto mandátu a věřím, že ještě u jiné příležitosti budeme mít eh, možnost se setkat a zase diskutovat o nějakých skutečných evropských tématech, problémech. které, které jsou pro mě velmi důležité. A co budete dělat? Ptá se paní předsedkyně a pan komisař odpovídá, já se to ještě nechám pro sebe, zatím se rozhoduji a každopádně jistě pochopíte, že je potřeba, abych se teď udělal malou přestávku a vyhodnotil novou situaci. ale určitě i nadále se budu věnovat evropskému projektu, který je pro mě velmi důležitý, protože já v ten evropský projekt opravdu věřím a přes eh, různé problémy, které, se kterými jsme se třeba na, na cestě setkali, věřím, že to bude velký úspěch. Děkuji. Danke.